Drazí kolegové, prosím, abyste zaujali svoje místa. Žádám také návštěvníky, aby se posadili vzadu v sále, zhasli mobily a přestali vést soukromou konverzaci. A můžeme zahájit naši práci. Bien. J'ouvre la séance. Zahajuji jednání. Pod bodem 1 přijmeme pořad jednání. Nedostala jsem žádné připomínky, takže navrhuji, abychom ho přijali tak, jak byl rozdán členům. Bod 2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 2. 3. září. Tento dokument jste dostali, nezískala jsem žádné připomínky, takže považuji tento zápis za schválení. Bod 3. Sdělení předsedkyně. Mám první sdělení. Chtěla bych připomenout, že naše zasedání zítra ráno bylo zrušeno. A dále vám oznamuji, že máme mezi námi eh, zástupkyni Světové, eh, Evropské federace dopravy. Dále vám navrhuji, abychom společně diskuzovali o bodech 4 a 5, tak jak jsou uvedeny na našem programu. Jedná se o dvě témata, která spolu souvisejí. První je Evropský nástroj mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začlenování. A druhý bod se týká mm, komunitárního programu pro zaměstnanost a sociální solidaritu, jmenovitě PROGRESS. V obou případech je zpravodajkou paní Kinga Gönz, takže si dovolím jí hned předat slovo a chci připomenout, že máme také poslechový sál k dispozici, kdyby pozorovatelé neměli dostatek místa. Je to ASP 1G2, takže dále se bude také do web streamingu vysílat každý příspěvek. Paní Genc máte slovo. Mnohokrát děkuji. A byla jsem velice ráda, když jsem se dozvěděla, že deklarace z Pittsburghu a podpořila naší myšlenku mikrofinancování. Znamená to, že jsme tedy dostali velice silnou podporu ze strany G20. Kromě G20, ale jsme se museli shodnout na některých pozměvacích návrzích. Setkala jsem se s komisařem Špidlou, se švédským předsednictvím, s různými výbory a také jsem hovořila s některými nevládními organizacemi, stejně tak jako s Evropskou investiční bankou. A pokud vím, zdá se, že komise a přijímá novou rozpočtovou linku, což byla eh, jedna otázka mezi pozměňovacími návrhy. Náš argument byl, že kvůli eh, tomu, že filozofie celého programu je trochu jiná než eh, filozofie progresu, je vhodné vytvořit novou rozpočtovou linku. Jedná se zde totiž o jiné skupiny a e, jinou kombinaci zdrojů. Z tohoto důvodu by bylo dobré mít e, zvláštní rozpočtovou linku a já doufám, že to projde a že komise to nakonec schválí a přijme. Dostali jsme z ekonu některé návrhy, e, že by mělo být definováno, co je mikrokredit, co je mikropodnik a myslím si, že s tím můžeme souhlasit. A v, ve výboru pro rozpočet zde byl další návrh. Náš návrh byl, že budeme mít novou rozpočtovou linku, že budeme mít čerstvé peníze a také, že bude objem zvýšen ze 100 milionů na 150 milionů. Ze strany EPP jsme nyní dostali nový návrh a podle kterého by se mělo začít se 40 miliony v roce 2010. Uvidíme, co bude odhlasováno. Výbor regionu eh, poukazuje na to, že místní úřady by měly mít možnost sehrát svoji roli, pokud jde o monitorování a sdílení informací. Myslím si, že to také můžeme přijmout. A také bych chtěla stručně schrnout pozměňovací návrhy. Hovořilo se o definici klientů, potenciálních klientů. Místo toho, abychom eh, jmenovali všechny klienty, objevily se některé jiné návrhy, které by umožnily věc vyřešit. Bylo by možné říci, že se jedná o lidi, kteří nemají přístup na konvenční úvěrový trh, takže to je cíl tohoto programu vytvořit přístup eh, k úvěrům pro lidi, kteří nemají přístup k úvěrům na normálním trhu. A díky tomuto eh, programu by mohli mít eh, přístup později i na konvenční úvěrový trh. Zároveň doufáme, že bude přijata definice, že potenciální klienti jsou ti, kteří ztratili svoji práci nebo by mohli ztratit svoji práci a kteří mají problémy vrátit se na pracovní trh. Myslím si, že to jsou dobré návrhy. A pokud e, existují nějaká další doporučení, ráda je přijmu. Výbor regionu navrhl, že nekomerční mikrofinanční instituce a existují a je třeba tyto instituce podporovat. A výbor regionů také zdůrazňuje roli místních úřadů, jak už jsem zmínila. V pozměvacích návrzích jsme chtěli, aby v návrhu bylo zdůrazněno školení a přeškolování potenciálních klientů. A je třeba, aby zde existovala tato možnost a pomoci a školení a pro podporu lidí, a kteří si chtějí otevřít tedy svoje a malé podniky. A po konzultacích s nevládními organizacemi jsme se shodli také na tom, že je třeba, aby zde existovaly také odpovídající podporné programy na regionální úrovni. Něco takového je nutné, aby, proto abychom nejlépe využívali zdroje. Proběhly také některé diskuse a ze strany potenciálních a klientů, te, nebo tedy o, o skupině potenciálních a, klientů. A já už jsem zmínila, že nová rozpočtová linka znamená čerstvé peníze. Doufejme, že dostaneme podporu pro objem 150 milionů a pro novou rozpočtovou linku. Víme, že Evropská investiční banka by tak měla nové zdroje a my doufáme, že ostatní komerční banky se připojí k tomuto programu. A tímto způsobem budeme mít k dispozici další zdroje. A to, co máme před sebou, je pouhým základem tohoto programu. A dále probíhala debata týkající se toho, jak můžeme zajistit, aby všichni, kteří podporu potřebují, budou mít přístup k, těmto, k tomuto programu. Z tohoto důvodu byl předložen pozměňovací návrh, ve kterém se praví, že je třeba eh, blízce úzce monitorovat a celý proces a je třeba zajistit, aby všechny členské státy dohlížely na to, že veškeré potřebné osoby budou mít přístup k těmto mikroúvěrům. Víme, že v některých členských státech existují systémy mikroúvěrů, ale v některých jiných členských státech eh, neexistují žádné zkušenosti s takovýmto systémem. Z tohoto důvodu je třeba úzce monitorovat eh, celý postup a zajistit eh, rovnou distribuci prostředků. Je třeba zajistit, aby se prostředky dostaly ke všem klientům, takže to je něco, co se dále odráží v pozměvacích návrzích. A dále ve výroční zprávě, aby komise měla eh, zhodnotit to, zda je program dostupný pro všechny odpovídající osoby v celé EU. Dalším bodem, který bych chtěla zmínit, je, že poukazujeme na to, že nechceme přijmout eh, návrh, že by rozpočet na mikroúvěry byl součástí progresu, nebo že by tento rozpočet byl odebrán progresu. To je něco, s čím nesouhlasíme. My chceme, aby byla založena nová rozpočtová linka. A je třeba uvědomit si to, že pokud bychom odebrali prostředky od progresu, vyslalo by to špatný signál v současné době, kdy lidé v členských státech mají skutečně omezený přístup k mikroúvěrům. Je třeba poukázat na to, že zvyšujeme podporu v této oblasti. Děkuji za pozornost a budu se snažit zohlednit vaše návrhy. Merci Děkuji mnohokrát. Pan Nilind a potom pan Hartman, prosím. Yes, thank you. Uh, just a couple of small... Děkuji, mám jenom několik malých poznámek. Pokud jde o samostatně výdělečné činné osoby, jsem velice ráda, že jsou zahrnuty do této zprávy. A v článku 2b a komise poukazovala na zne, znevýhodněné osoby, včetně mladých osob. Já bych byla ráda, aby zde byly také eh, staré osoby zahrnuty. Eh, často starší osoby eh, jsou vyhozeně z práce a je pro ně velice problematické dostat, získat práci zpět. Je třeba, aby měli možnost založit vlastní podnik. A další důležitá otázka související s progresem se týká následujícího. Většina rozpočtu progresu je už využívána a e, případ není takový jako u fondu pro vyrovnávání se s globalizací. A pokud v progresu tedy eh, není eh, nadbytek peněz, potom je jasné, že je třeba, abychom měli eh, jasnou specifickou rozpočtovou linku pro mikroúvěry. Takže já bych chtěla vědět, jaká část rozpočtu progresu je již využívána. Pan Helmer a potom tu mám pana Ungrano. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, chtěl bych říci, že jsem znepokojen tím, co slyším. Všichni víme, že jsme v současné době v hospodářské krizi. Naše reakce na tomto místě je, že říkáme, eh, musíme utratit více peněz, nemůžeme eh, využít peníze z progresu, potřebujeme další peníze. Já bych jenom chtěl připomenout, že ve většině členských států, v každém případě v mém členském státě, vlády říkají, eh, máme hospodářskou krizi, musíme utrácet méně peněz. A také laboristická strana eh, se rozhodla v mé zemi snižovat výdaje. Z tohoto důvodu naši kolegové v členských státech mohou být překvapeni tím, že v době krize my se snažíme najít způsob, jak utratit více peněz. Už jsme od zpravodajky slyšeli, že zde existují problémy týkající se definic, definic toho, kdo budou klienti těchto mikroúvěrů. Pravděpodobně se bude jednat o malé částky, e, pokud je o jednotlivé úvěry, takže zde bude hodně lidí, kteří budou žádat o tyto úvěry. E, Počítám, že velká část rozpočtu z tohoto důvodu půjde na administrativu a monitorování. Dále je zde otázka týkající se e, klientů nebo příjemců mikroúvěru. Spravodajka říkala, že je třeba, aby se peníze dostaly ke všem potenciálním klientům. A paní Lintová ehm, řekla, nejenom mladí lidé, ale také staří lidé by měli dostávat peníze. Takže my máme zde tento relativně malý objem a snažíme se ho rozdělit mezi co nejvíce eh, lidí, takže každý dostane skutečně málo. Takže je třeba si uvědomit, že pravděpodobně se nám vůbec nepodaří eh, dostat se ke všem potenciálním příjemcům. A přečetl jsem si návrh zprávy a a hovoří se zde o lidech, kteří mají problém získat úvěry. To znamená, že to jsou lidé, kteří jsou problematičtí z hlediska splácení úvěru. Takže já si myslím, že bychom Eh, si měli uvědomit, že jsme skutečně v krizi, existuje zde nedostatek úvěru a, a existuje zde obrovská poptávka po eh, mikroúvěrech ze strany mnoha eh, příjemců. Z tohoto důvodu je objem peněz velice malý a proto je nutné, abychom měli jasná pravidla pro výběr klientů pro výběr příjemců. Je nutné, aby lidé měli možnost eh, prosazovat své projekty, ale je třeba vybírat. A vážení kolegové, pokud eh, chcete podporovat eh, podnikání, a není třeba, aby jednotliví úředníci vybírali um, potenciální příjemce eh, našich peněz. Je třeba naopak, abychom snížili eh, daně a, a abychom tak pomohli evropské ekonomice. A utrácení takovýchto relativně malých peněz podle mého názoru není nejlepším způsobem, jak řešit tento problém. Tak, děkuji mnohokrát. Pan Ungurianu. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že zde existuje nutnost, abychom nyní zahájili projekt poskytování mikroúvěru. Eh, současné podmínky vycházející z krize jsou skutečně vypjaté. Mikroúvěry mohou poskytnout nové příležitosti pro mnoho skupin ve společnosti. Obvykle eh, máme eh, nějaká kritéria pro definici určitých skupin, ale nemyslím si, že je dobré využívat eh, těchto definic v, té, v, tomto, v této chvíli. A ano, věc by se měla týkat mladých lidí, kteří eh, nemají práci, ale nesmíme zapomínat na to, že hlavním problémem, o kterým hovoříme, je financování eh, takovéhoto nástroje. Je třeba snažit eh, nalézt se řešení, které přinese největší prospěch pro všechny. A myslím si, že z hlediska finančního eh, zde existují některé otázky, které by komise měla zohlednit. A například, proč chce komise financovat eh, tento krok, tento nástroj a eh, z rozpočtu progresu. A, a zároveň je nutné podívat se na to, aby byly do projektu zahrnuty a také komerční banky, abychom se tak dostali k mnoha milionům obyvatel. Zároveň je důležité podívat se na otázku neutracených fondů. Paní Marian Arkin a potom pan Tomas Hendl. Madam, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také podpořila zpravodajku v tom, že je potřeba mít nezávislou rozpočtovou linku. A v mém volebním okrsku existují skutečně problémy týkající se přístupu k mikroúvěrům. A my v parlamentu často říkáme, že potřebujeme reagovat na potřeby občanů. A já si myslím, že toto je skutečně reakce na potřeby občanů, především občanů, kteří nemají přístup ke konvenčním úvěrům. Já spolupracuji s nevládní organizací s neziskovou organizací ve svém volebním okrsku. A a tato organizace poukazuje na to, že v mnoha zemích, jako je například Polsko, Irsko a další země, a, a neexistují a přístupy k mikroúvěrům. Některé členské státy mají a, systém mikroúvěrů, ale některé státy ho nemají a z tohoto důvodu je třeba takovou tu síť vytvořit. A Samozřejmě souhlasím s tím, že pokud zahrnujeme mladé lidi, měli bychom zahrnout i staré lidi, ale já bych dala přednost tomu, že nezmíníme ani jednu z těchto skupin a bude to formulováno obecněji. A já si myslím, že pokud jde o a úspory. Mohli bychom rozšířit definici mikrofinancování, aby zahrnovala také otázku úspor. A jeden z problémů, který vedl k finanční krizi, byl, že ti, kteří neměli šanci zaplácet své dluhy, se zadlužovali. Myslím si, že bychom měli rozšířit naší definici mikrofinancí také na úspory. Někdo zde zmínil také snižování daní jako někdo, kdo bojuje za odhlasování Lisabonské smlouvy, chci říci, že to je otázka národní úrovně. Děkuji. Jsme velice šťastní, že jsme vám poskytli tuto možnost eh, vést kampaň ve vaší zemi. A teď pan Tomas Hendl a potom paní Jokonsady. Pan Hendl, máte slovo. Já, Frau Präsidentin, meine... No, paní předsedkyně, drazí kolegové, drahé kolegyně, já budu hovořit eh, za GUE a řekl bych, že podporujeme eh, tuto zprávu v těch hlavních rysech, ale dovolte mi, abych eh, zareagoval na předchůdce. Máme přísloví, kde se říká, když to nestačí pro všechny, budeme úspory dělat u těch chudých. A to je přesně názor, který tedy nemáme z hlediska této zprávy. My podporujeme tedy tuto zprávu. Pod... Samozřejmě nechceme podporit, podpořit tento nástroj jako zátěž z hlediska eh, programu eh, Progress. 150 milionů není úplně opulentní částka Stáčí to tak pro eh, asi 6 tisíc lidí. Podle těchto propočtů samozřejmě bychom si mohli představit větší částku, ale eh, chci poukázat na to, že se jedná o lidi, kteří byli vyloučeni z hlediska přístupu k eh, úvěrům na trhu. Samozřejmě tento počet lidí stále roste v členských státech a myslíme si, že na tento nástroj by se nemělo napojovat toto definitivní financování. Samozřejmě měli bychom do toho také zahrnout a organizovat mentoring a kaučování, školení, protože eh, tyto podniky by jinak skolabovaly. Eh, Domníváme se, že tento program by neměl nahrazovat národní programy, měl by být paralelní, anebo případně by měl být vnímán jako rozšiřující program. Ještě mám dvě připomínky na závěr. Chtěli bychom požádat o to, aby se prověřily dvě formulace, které jsou eh, stanoveny eh, v této zprávě paní Gence v podobě rozšiřujících pozměňovacích návrhů. Eh, byli bychom rádi, kdyby se formulace upřesnila, zvláště v osmém pozměňovacím návrhu, kde se hovoří o potížích osob, které eh, mají potíže eh, s opětovným vstupem do trhu práce. Tady vzniká mm, velký manevrovací prostor a na to bychom měli dát pozor. Dále se jedná o devátý pozměňovací návrh. Tady také eh, je určitá možnost různých výkladů z hlediska osob, které jsou vykořeněny nebo je tu nebezpečí vykořenění. I zde bychom měli používat objektivnější kritéria. Jako GUE NGL bychom si dovolili ještě mm, předložit dva pozměňovací návrhy. My se domníváme, že tento program by měl také sloužit k tomu, aby posiloval sociální ekonomiku a za druhé v žádném případě by tento program neměl být používat pouze Eh, tehdy, kdy eh, budou eh, odpadat sociální dávky v těch jednotlivých členských státech. To by bylo kontraproduktivní a určitě by to vedlo k neúspěšnosti tohoto programu. Děkuji mnohokrát. Teď paní Jakon, Sary a potom paní Mores. Prosím. Paní předsedkyně, Řekla bych, že toto je výborná myšlenka, kterou bychom měli podpořit. Teď je důležité ovšem si říci, jak to budeme realizovat. Je potřeba zpřesnit, říci, že ty hlavní kritiky, které stíhají komunitární programy, spočívají v tom, že těch programů je moc, jsou složité, Eh, příliš mnoho administrativy je kolem toho, takže spousta vysokých škol, spousta podniků to vzdala a vlastně si o komunitární pomoci ani nežádá, protože to je příliš byrokratické, vyžaduje to spoustu práce, spoustu síly. Takže je potřeba si uvědomit, že je to také, je tu, je tu také spousta akcí na národní úrovni, ale Evropa je také zodpovědná za tuto situaci, čili my bychom takovéto zjednodušující návrhy opravdu měli podpořit. Musíme pomáhat těm nejslabším, těm, kteří opravdu jsou na tom nejhůře, nemají práci. A tyto osoby musíme vidět, jaká je jejich situace pro, pro ně musí být ty, ty správní postupy, ta administrativa co nejjednodušší. Děkuji. Já jenom chci připomenout těm, kteří jsou na návštěvě na naší schůzi, že hned vedle, když stojíte hned vedle, máme e, sál, který je určený k poslechu našeho zasedání. Ne, takže za deset minut ti, kteří tady se Eh, si naslouchají, budou mít nový sál, takže já se omlouvám všem zvídavým, kteří naslouchají naší práci. Paní Elizabeth Moha a potom paní Bruny. Děkuji, paní předsedkyně. K této otázce domnívám se, že si musíme ptát sami sebe, jaký cíl vlastně sledujeme. Cílem je zajistit zaměstnání nebo udržet v zaměstnání osobám u osob, které třeba jsou v ohrožení nebo které to zaměstnání nikdy neměly. Čili ten cíl je vlastně určitá efektivita a já chci upozornit paní předsedkyně na to, že spolu s zavedením tohoto mikrofinancování musíme mít velmi operativní systém, který umožní zapojení do práce, ale který také zajistí, že to zapojení, ten nástup do práce budou úspěšné. Čili je potřeba určitá, určité doprovodné akce, coaching, školení, zkrátka určité doprovodné akce, určité vlastně doprovázení těch osob, to kmotrovství, to všechno umožní efektivitu, umožní úspěch celého systému. Já to zdůrazňuji, protože bych nechtěla, aby pod záminkou, že tady zavádí jakési mikrofinancování, aby z toho těžily v podstatě školící organizace, které jsou těžkopádné, které nejsou moc efektivní a aby nakonec, i když ten úmysl bude co nejlepší, tak nakonec by hrozilo, že ten cíl nesplníme. Já si myslím, že za tímto cílem ještě stojí určitá možnost eh, se skupení dobrovolníků, jakýsi patronů těch osob a to se mi zdá efektivní, protože mikroúvěr to není jediná páka, o kterou se máme opírat, aby se lidé skutečně dostali do toho trhu zpátky. Paní Pascal Voní, děkuji paní předsedkyně. Já samozřejmě podporuji Elizabeth Mora a chci říci, že vlastně v praxi mít možnost mikroúvěru pro osoby, které jsou na tom hůře, zejména v době krize, je něco velmi pozitivního. Já bych ještě dodala, že co se týče kritérií pro udělení mikroúvěrů, tak toto rozhodnutí by mělo zůstat na úrovni členských států. Jenom chci znovu zdůraznit, že pokud tam začneme dávat kategorie mladí, starší a tak dále, tak to v podstatě omezujeme. Čili mě, ta kritéria by měla být daleko obecnější. Děkuji. Děkuji. Pan Čapouri a pan Kofera ty následuje. Igen, Paní předsedkyně, děkuji, že jste mi udělila slovo. Nejdříve bych chtěl začít tím, že bych řekl již opakovaně, že hlavním signálem je říci, zda chceme vytvářet nové pracovní příležitosti. A v této souvislosti jsme již poukázali na to, že je skutečně nutné vytvářet ekonomiku, která by byla příznivá pro nová pracovní místa. A proto stoprocentně chci podpořit tuto iniciativu. Jejímž smyslem je pomoci mikropodnikům, které jsou mnohem menší než malé a střední podniky. Proč? Mikropodniky pracují většinově našich členských státech eh, s cílem vytvářet skutečné bohatství a proto musíme pomáhat těmto mikropodnikům. Stejně jako u každého nástroje musíme tady zareagovat na určité výzvy. Před Přednedávnem během předchozího mandátu Evropského parlamentu jsme měli velkou rozpravu na téma globalizačního fondu jeho částky nebyly využity. A tady souhlasím s Elizabeth. Nejdříve bychom se měli podívat, zda v programu Progress vyčerpáme všechny částky. Pokud nikoliv, jak můžeme požadovat další e, prostředky? Navíc máme rámcový rozpočtový program na sedm let. A co se týče přerozdělení prostředků v rámci těchto sedmi let, musíme vydávat velkou energii na tuto práci. Všichni požadují větší prostředky samozřejmě, aby zrealizovali velmi ušlechtilé cíle. Ale v rámci progresu musíme zjistit, zda prostředky, které jsou k dispozici, jsou skutečně čerpány. Musíme reagovat na konkrétní okolnosti a musíme zjistit, zda je možné najít nové prostředky, anebo zda je nutné aplikovat nový přístup. Musíme využít prostředky, které jsou k dispozici. Dále se jedná o rozpočet na rok 2010. Měli bychom se podívat na to, zda bychom mohli mít novou rozpočtovou položku na tento nástroj mikrofinancování. Ale nejsem si jist, že by se nám to podařilo zajistit hned bezprostředně nyní. Při posledním zasedání jsem slíbil, že do té doby, do které se nezmění slovenská legislativa z hlediska maďarského jazyka, tak eh, mm, nemohu takto postupovat. Děkuji, pan Sergio Koferaty a pan Tomas Mann Pane Koferaty, máte slovo. Děkuji. Je velice správné si stanovovat náročné cíle, i když ty cíle se mohou zdát nerealizovatelnými. Tento nástroj eh, mikrouvěrování poskytuje ochranu osobám, které měly problémy z hlediska začlenování na trh práce. Jedná se o osoby, které jsou vystaveny riziku ztráty zaměstnání, ztráty své nezávislé vydělečné činnosti. A v důsledku toho již od začátku bychom se měli zaměřit na inovace, které by umožnily učinit z tohoto nástroje nástroj skutečné ekonomické politiky. V pozměňovacích návrzích je upřesněno, že tento nástroj by se měl koordinovat s ostatními finančními nástroji, ať jsou evropské nebo národní, anebo by měly být koordinovány s nástroji, které existují na lokální nebo regionální úrovni. To je v pořádku. Ale bylo by dobré k tomu připojit ještě explicitní odkaz na program reorganizace eh, výrobní činnosti. A nebo by bylo dobré se zmínit o programech, které jsou určeny mm, výrobním závodům a nebo podnikům v oblasti služeb. Samozřejmě, pokud prožíváte krizi, pak lidé, kterých se tato krize dotýká, se snaží využít vlastní zdroje, aby obnovili ekonomickou činnost, anebo využívají eh, veřejných prostředků. To je první reakce jaksi na obranu v případě krize. Ale to jsou jenom defenzivní metody, které samozřejmě mohou fungovat pouze krátkodobě. V důsledku toho je nutné pak využívat mnohem kvalifikovanějších eh, služeb a kvalifikovanější výroby. A z tohoto důvodu na lokální nebo regionální úrovni se navrhuje pomoc, která je určena právě těmto kvalifikovanějším činnostem. A my bychom měli postupovat stejně u tohoto nástroju, nástroje mikrofinancování. Osoby, které mají problémy, by měly mít k dispozici určité příjmy, ale tyto příjmy by neměly být libovolné, měly by být vázány na činnosti, eh, které se mohou postupně v budoucnosti rozvíjet. Samozřejmě, že stále hovoříme o celkem skromných činnostech, nicméně by to byla, měla být skutečná hospodářská činnost. Děkuji, pan Tomas Mann a pak paní Elizabeth Štreter. Pan Tomas Mann. Děkuji. Eh, eh, paní předsedkyně. Tady bylo kriticky řečeno, že se může plítvat penězmi a je to všechno velice obtížné v dobách, kdy musíme zajistit úspory. Samozřejmě je nutné toto přerozdělit a je nutné zajistit, aby byly správně použity tyto prostředky. Tyto prostředky by měly dospět k těm lidem, které mají problémy, kteří mají pocit, že jsou vykořistěni, že nemají dost, že jsou opravdu těmi slabými články. A proto je nutné jim poskytnout určitou šanci. O to se musíme pokysit. Samozřejmě, že vždy to musí být spojeno s možností vzniku určitého pracovního místa. Vždy je tady určité riziko, když investujete peníze a nevíte, jakým způsobem se potom využijí. Musí tady být určitá kritéria. Samozřejmě nemůžeme mít několik vrstev financování. Musí tady být jasná a precizní interpretace těchto kritérií, aby bylo jasné, eh, o jaké kritéria jde. Je velice důležité, abychom zajistili, aby tyto prostředky se dostaly k těmto cílovým eh, vrstvám. V Německu jsme zažili to, že se říkalo, ano, těm velkým se daří, eh, tam eh, vlastně je dokonce přebytek prostředků. A my se musíme snažit postupovat racionálně. Nejenom se zaměřit na velké podniky, tam to bylo důležité, já sdílím tuto pozici, a myslím si, že je nutné se informovat zájemně o těchto ochranných prostředcích. Musíme také podporovat střední stav, tedy malé a střední podniky, ale musíme vidět i tu třetí část. Eh, musíme tedy eh, fungovat i na této úrovni. Není možné opustit eh, tyto kategorie obyvatelstva, je to ta slabá kategorie a právě tito lidé musí cítit, že mají skutečnou šanci. A tato šance je spojená s odpovědností. Musí vznikat pracovní příležitosti. To je velmi důležitá záležitost. Musíme tedy zajistit tyto přístupy, musí to být opatrný eh, přístup, který je eh, zacílený na eh, tyto lidi, aby lidé cítili, že jsme při nich a že se snažíme jim pomoci. Děkuji. Děkuji, paní Elizabeth Schroeter. Ja, vielen Dank. Děkuji. Přišla jsem o něco později ale požádala jsem, aby mi tady psali poznámky. Já jsem se už dlouho zabývala otázkou tohoto nástroje. Já jsem řekněme, odbornice. A hodně se vyznám v oblasti regionálních fondů a podobných mechanismů. A když se podívám na zkušenosti, které máme, chtěla bych se zeptat komise, jak je možné, že něco takového bere z progresu? E, v tom není vůbec žádná logika. A progres se soustředuje na skupiny, a pro které e, tento nástroj e, není vhodný primárně. A tam se komise, proč to bere z progresu, protože zde existuje ještě i jasmín a ERF. Takže máme zde skutečně eh, mnoho eh, důvodů, eh, proč navrhovat vznik nové rozpočtové linky. A to má tu výhodu, že členské státy budou mít možnost lepším způsobem tento mechanismus využívat. Návrh komise vzít peníze z progresu není správným krokem a já si myslím, že služby komise nepracovaly správně v tomto směru. Takže z tohoto důvodu je důležité, aby byla vytvořena zvláštní rozpočtová linka a aby bylo možné poskytovat mikroúvěry a poté říci, pokud jde o využívání jasmín, můžeme říci členským státům, tak a tak je e, dobré to dělat, protože to víme ze zkušenosti. A poté bude mít tento mechanismus e, smysl. A je to e, v skutku relativně málo peněz. A tato Tyto peníze jsou určeny lidem, kteří nemají přístup k mikroúvěrům. Potřebujeme tento nástroj z hlediska systémového. Měli bychom také přeskoumat, a ptám se na to i zpravodajky, zda bychom neměli zohlednit návrhy paní Hacking, protože tam má skutečně hodně eh, zkušeností v oblasti, v oblasti, odkud eh, pochází, se v tomto směru již mnohé učinilo. Otázka je, zda by bylo dobré mít tady otevřený nástroj, i když by to znamenalo, že některé členské státy budou eh, znevýhodněny. Komise aby se měla soustředit na to, jak by bylo možné a dostat mikroúvěry i ke skupinám, jako jsou třeba e, Romové. Na to je třeba mít zvláštní nástroj. A z tohoto důvodu si myslím, že je dobrý přístup paní zpravodajky a paní Harkinkové, že je třeba být otevřený. A, a a pokusit se možná eh, o to, aby tento nástroj byl jakýmsi experimentem pro začátek. Děkuji, děkuji především naší paní zpravodajce, protože ten její návrh je velmi kvalitní a chci spolu s ní sdílet určitou starost, že totiž věc mikrofinancování, mikroúvěru už překročilo určitý práh známosti Dřív to probíhalo tak eh, v tichosti, vzala si, vždycky jsme brali určitý příklad, nějaký postup, praxi v Maďarsku a podobně a dnes je to v podstatě jakýsi povinný termín do každé debaty. Eh, do debaty o tom, jak se dostat eh, z krize. A to, že se zmiňuje G20, že o tom hovoří G20, tak eh, nás musí upozornit na to, že takovýto ústní entuziasmus by mohl vést k určitému velkému zklamání, protože je hlavně potřeba konkretizovat takovéto návrhy. Druhá poznámka. Musíme si do, dobře stanovit, o co vlastně jde, protože mně se zdá, že v této oblasti může dojít ke zmatení, pokud spustíme takovou iniciativu. A my jako parlament jsme to dlouho podporovali. Je to dobré proto, abychom pokryli určitou konkrétní specifickou potřebu. Není to alternativa k současnému systému sociální ochrany sociálního zabezpečení. Ani to není prodloužení eh, možností financování malých a středních podniků. Je to přesně vlastně na pomezí obou těchto věcí, proto je to originální a tímto také reaguje na určité, eh, určité starosti z oblasti sociální a finanční. Je to originální způsob financování, který umožní přivést zpátky na trh lidi, kteří by se bez takovéhoto přístupu, bez takové pomoci na ten trh zpátky nedostali a umožní jim vlastně zafinancovat vytvoření vlastního pracovního místa. A tak my ten návrh musíme formulovat správně. A tak to také paní zpravodajka zvládla a já jsem tomu velmi ráda. Teď k otázce Zda máme ve stejném návrhu pokrýt ty spořící eh, struktury, protože mně se zdá, že v takovém případě bychom šli jinou cestou, jinou logikou. Já vím, že v některých zemích zkušenosti eh, toho, co nazýváme credit unions, můžou být velmi, velmi užitečné, co se týče mobilizace, solidarity, eh, takové drobné jednotky, které jsou blízko terénu, ale Myslím si, že jestliže takto my definujeme mikrokredit a jestli tam zahrneme do té naší definice i mikro, mikrospoření, tak v podstatě se ztratíme z cesty, ne, nebudeme se držet cíle, který jsme chtěli mít. A další poznámka, já také podporuji tuto myšlenku. Při realizaci takovéhoto programu musíme být velmi rázný, co se týče tedy přístupových podmínek pro obyvatele v potížích. A také samozřejmě musíme dohlédnout na to, aby se vůbec mohli dostat k takovýmto prostředkům. A musíme sledovat eh, tu realizaci celého projektu. Proto když hovoříme o, o iniciativách na příští rok, tak já bych velmi podpořila iniciativu, která by nám umožnila v každém členském státě zjistit, jaké jsou mm, jaksi, struktury, které existují nebo mohou existují pro realizaci takovéhoto návrhu. Tak, aby tu byly vysvětleny způsoby výměn, jak, abychom viděli, jak vlastně se to v jednotlivých členských státech uskutečňuje. A co mě trochu překvapuje, oproti tedy klasickým finančním eh, strukturám družstva, banky a podobně, je to, že některé se nedívají příliš pozitivně na takovéto způsoby financování. Říkají, bude to konkurence pro naši činnost a v podstatě nechápou, že je to přístup k úvěru, který oni sami tyto instituce nemohou pokrývat. Čili to je vysvětlení, které eh, bychom měli asi poskytnout, možná v rámci nějakého studijního dne, kde bychom si to všechno vysvětlili. A poslední poznámka. Poslední poznámka k otázce té rozpočtové linky. Já myslím, že tento výbor se už vyjádřil, když jsme zkoumali stanovisko pro rozpočet 2010 to připravil náš pan zpravodaj Ory a tento výbor vlastně eh, odhlasoval přítomnost specifické linky. A pokud by ne, myšlenka, že by se nemohl plně využít fond pro globalizaci, připadá nepřijatelná, protože v podstatě to jsou prostředky, které ještě nedosáhly svých možných výšin a jsou to tedy prostředky, které jsou mobilizovány původní iniciativa komise eh, stáhnout ty prostředky z progresu, to je samozřejmě velmi příjemné pro členy rady, ale od toho tu nejsme. A tak jsme je ujistili, že všechny programy, eh, eh, které chceme realizovat, musí být zafinancovány. Čili já podporuji váš návrh specifické linky pro financování této iniciativy, samozřejmě v souladu s tím, co jsme odhlasovali při přeskumu rozpočtu. Tak tím jsme ukončili náš seznam řečníků, takže prosím paní zpravodajku, aby uzavřela celou tuto diskusi. Prosím, máte slovo. Thank you very much and... Děkuji. A děkuji především za celkovou podporu, jestli jsem to tedy správně a pochopila. Zdá se, že zde eh, máme možná neúplně naprostou schodu, ale relativně dobrou schodu. Děkuji také za připomínky, které určitě, určitě eh, zlepšují celý text a celý koncept. Bylo zajímavé slyšet, že zde existují obavy z toho, že zde bude příliš mnoho eh, požadavků nebo málo požadavků, že eh, očekávání budou zklamána a tak dále. Nemíme, jak se věc bude vyvíjet, ale je naší odpovědností, abychom se soustředili na všechny tyto aspekty programu. Takže jenom k některým poznámkám. Bylo zajímavé slyšet diskuzi o tom, kdo jsou potenciální příjemci. Jsou to mladí lidé nebo starší lidé a tak dále. Myslím si, že by bylo nejlepší nevypisovat jednotlivé skupiny příjemců, ale mít zde určitou širší formulaci. A jednotlivé členské státy by pak mohly identifikovat různé skupiny lidí příjemců. V některých zemích potřebují třeba mladí lidé více podporu, nebo v některých jiných zemích potřebují naopak větší podporu ženy, romové, starší lidé, imigranti a tak dále. Myslím si, že bychom to tedy neměli definovat příliš specificky, měli bychom respektovat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Byla jsem velice ráda, když jsem slyšela, že mnoho z vás se mnou souhlasí v tom, že progres není správnou rozpočtovou linkou pro tento program, pro tento nástroj. Pokud progres nemá dostatek prostředků, je třeba zaručit, aby nebyly další prostředky odebírány z tohoto rozpočtu. Zároveň bylo zajímavé slyšet, že se nejedná o tolik peněz a ve chvíli, kdy to srovnáme s Fondem pro vyrovnávání se globalizaci nebo s programem obnovy. A je to skutečně program, který se soustředí na specifické skupiny, na lidi, kteří potřebují tento typ pomoci. důležitou otázkou bude, do jaké míry se nám podaří zapojit komerční banky. Pokud eh, to bude úspěšný program, a poté se zapojí komerční banky. Zapojí se tehdy, pokud uvidí, že zde existuje možnost mít nové klienty. Očekávám, že se bude postupně zapojovat stále více komerčních bank. Jak víte, na začátku se zapojí Evropská investiční banka. Je třeba, aby postupně banky viděly, že to pro ně nepředstavuje takové riziko. Poté budou schopny se eh, zapojit. Uvidíme, jak se vyvine situace týkající se eh, financování marží. Některý z vás zmínili, že evropské fondy jsou příliš komplikované. Struktura našeho návrhu by měla být určitou zárukou, že věc nebude příliš komplikovaná. A budou zde pouze dvě vrstvy. Druhou vrstvou budou místní instituce, které budou identifikovat jednotlivé příjemce, které se budou snažit pomáhat těmto příjemcům při zakládání nového podniku. Takže doufám, že se skutečně podaří dostat peníze k lidem. je třeba, aby zde došlo k harmonizaci s ostatními nástroji. A samozřejmě je jasné, že tato harmonizace je zcela nutná. A vím, že musíme skončit, takže na závěr bych chtěla říci, není to všelék, je to pouze jeden z nástrojů, a který může vyplnit určitou mezeru. A mezeru, která na trhu existuje a která je, kterou je třeba řešit. A myslím si, že v kombinaci s ostatními nástroji to může být skutečně dobrý nástroj. Děkuji za podporu a za vaše příspěvky. Děkuji mnohokrát paní zpravodajkyně a na základě této výměny názorů, těchto vašich vstupů, Máme tedy možnost podávat do 6. října 18 hodin pozměňovací návrhy, přeskoumáme to 4. listopadu a pak bude hlasování. Ještě eh, s připomínkami dalších čtyř výborů. Vítáme mezi námi pana komisaře Vladimíra Špidlu. Je to vlastně první eh, slyšení u tohoto výboru od to začátku vašeho mandátu. Dám mu slovo za chviličku. Ale poprosím hlavně všechny, kteří stojí v našem sále, aby se odebrali do mm, sálu náslechu a hlavně, aby spolu přestali mluvit, protože se tady nedá vůbec poslouchat. Ještě opakuji anglicky. A všichni, kdo stojí a kdo tady hovoří, a prosím vás, a buďte potichu. Není možné, aby zde byl takový hluk ve chvíli, kdy ostatní mluví. Pane komisaři, děkuji mnohokrát, že jste přišel mezi nám. Zažíváme dost kritické okamžiky z hlediska vašeho portfolia, protože oblast eh, po situace, v, co se týče zaměstnanosti, není zrovna stabilizovaná a oproti tomu, co říkají některé ekonomické eh, ukazatele, tak situace v oblasti podniku zaměstnávání se neustále zhoršuje. Takže eh, samozřejmě to, čím se zabýváte, velmi zajímá členy našeho kolegia, našeho výboru. Máme také na stole několik legislativních záležitostí, na kterých jste pracoval v minulých letech a my dnes vlastně navazujeme na vaší práci, abychom zajistili pokračování, monitorování této legislativy a všechna vysvětlení, která nám můžete poskytnout, jsou pro nás velmi cená, takže vám i hned dám slovo a prosím, abyste byl stručný, aby, jednak abychom jednak si vás mohli poslechnout, ale naši poslanci se raději ptají. Máte možnost. Velmi rád. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že jsem tady mezi vámi dnes. Chci především poděkovat eh, paní Beres za to, že mě pozvala, abych před vámi mohl hovořit. Taky vám chci poblahopřát za zvolení jako členů Evropského parlamentu. Je jasné, že hospodářská a sociální situace v Unii dnes se liší od té včerejší v roce 2004 HDP Unie. Zažívalo velký růst 2,2 a v roce 2009 HDP by se mělo snížit o 4 pro Unii. Co se týče nezaměstnanosti, v roce 2004 neustále klesala, dosáhla 7 v roce 2008 a v červenci 2009 nezaměstnanost dosahovala výše 9,5 populace. Míra nezaměstnanosti by se ještě měla zvýšit v následujícím měsíci a dosáhnout 11 začátkem roku 2010. Musíme hlavně tedy bojovat proti růstu nezaměstnanosti a zvládnout důsledky krize. To opět potvrdili dnes ministři eh, práce OCDE, což je tedy OECD, pardon, schůze, na které jsem se zúčastnil. Nebude žádné vyřešení krize, dokud nebude stabilizovaná situace zaměstnanosti. To znamená, dokud nedojde k vytváření nových pracovních míst, neto pracovních míst. Ta situace, kterou zažíváme dnes, je nejvážnější od konce druhé světové války, jak říkal pan Barroso ve svých eh, politických orientacích pro mandát budoucí komise. Půjde nejenom, nebo jde nejenom o finanční a hospodářskou krizi, ale také a hlavně o krizi hodnot, na kterých stojí naše společnost. Tato krize, i když je velmi dramatická, poskytuje opravdovou možnost změn na všech úrovních. Jednak eh, na úrovni tedy finanční zprávy, potom eh, um, umožní přechod, urychlí přechod eh, na, ke společnosti založené na znalostech a nízkouhlíkové ekonomice, to znamená, že když teď nebudeme jednat, pracující nebudou mít příslušné znalosti, kompetence, které potřebují pro to, aby si uchovali pracovní příležitost nebo našli nová místa. Proto je tak důležité anticipovat toto, tuto zprávu a řízení změn. Během posledních pěti let jsme spustili spoustu iniciativ v této oblasti. Iniciativ, které jsou ještě smysluplnější zastávající situace. Jenom pár příkladů. Pět. E, rozvinuli jsme partnerství mezi jednotlivými e, subjekty pro takzvaném fondu restrukturalizace, právě pro restrukturalizování. A když nastane nutnost, nezbytnost restrukturalizace, je potřeba samozřejmě pomoci propouštěným pracovníkům. Proto komise navrhla zavedení takzvaného Evropského fondu eh, globalizace. Je to tedy eh, něco, co bylo spuštěno v roce 2007 a revidováno v roce 2009. Tento eh, fond pomohl 26 tisícům zaměstnanců a od roku, začátku roku jsme obdrželi 17 nových žádostí já samozřejmě počítám se spoluprací Evropského parlamentu, abychom, abychom společně zpracovali tyto žádosti co nejrychleji. Posílili jsme úlohu eh, evropských eh, odborových eh, rad podnikových a v červenci 2008 přišel návrh, který byl nakonec přijat za méně než 6 měsíců, a to zejména za podpory budíky díky podpoře Evropského parlamentu. Slíbili jsme sociální dialog. Sociální partneři jsou prvními aktéry té anticipace a e, zprávy změn. Na evropské úrovni uzavřeli samostatné e, dohody pro práci na dálku, k otázkám stresu na práci, e, v práci a také zpracovali na návrh komise dohody, ze kterých se stávají komunitární směrnice například eh, rodičovská dovolena, anebo třeba cházení zranění ostrými předměty. Potom je tu také otázka anticipace potřeb v kompetencích. Ve sdělení eh, prosince 2008 o nových eh, kompetencích pro nová pracovní místa Komise spustila iniciativu, která má identifikovat potřeby, které nás budou čekat do roku 2020 na pracovním trhu a co nám pomůže také rozšiřovat pracovní příležitosti v Evropě. Čili jako reakci na krizi, dámy a pánové, členské státy eh, spustily své programy obnovy, které velmi zatěžují rozpočty, národní rozpočty. Tyto plány obnovy omezily negativní dopady krize až do posud a systémy sociální ochrany svou roli sehrály výborně jako sociální stabilizátory, ale tyto plány obnovy mají svou cenu, něco stojí. Komise se domnívá, že z důvodu krize výdaje na sociální ochranu v Evropské unie přejdou z 28% HDP v roce 2008 na 31% v roce 2010. Zároveň příjmy členských států klesnou, a to podstatně, vzhledem k, k útlumu činnosti. A tak současná krize činí ještě naléhavější nutnost reagovat dlouhodobě na demografické změny. Například máme k dispozici určitou desetiletou možnost nebo čas, abychom zavedli příslušné restrukturální, reformy a čelili tak stárnoucímu obyvatelstvu. Už v roce 2005 jsme uh, otevřeli zelenou knihu k demografickým změnám a ve spojení s otázkou fin- státních financí a posledním bodem, totiž demografická obnova, tak ve spojení s tímto bodem jsem zahájil spoustu iniciativ právě pro sladění rodinného a profesního života. Komise přijala dva návrhy směrnice v roce 2008. Jedno se týká rodičovské dovolené a, jedna rovné a druhá rovné zacházení mezi muži a ženami, které jsou osoby samostatně výdělečně činné. Komise také nedávno v červenci tohoto roku přijala návrh rozhodnutí, které transponuje tedy dohodu sociálních partnerů k rodičovské dovolené. V oblasti sociální ochrany a sociálního začlenování jsme podpořili spolupráci členských států nad těmi společnými cíly. Zejména jde vlastně eh, propojení eh, státních eh, financí a jejich využití ve všech směrech, například včetně rovnosti generací. Váš výbor má a, je, nebo a je, ve spolupráci se mnou jsme měli vlastně prioritu, jednu prioritu a to srazit zeď mezi starými a novými členský státy. Byla tady opatření jako dočasná opatření proti volnému pohybu osob, pracovníků a já dnes mohu konstatovat, že po vstoupení 2000, v roce 2004 dnes má osm států volný přístup na pracovní trh staré patnáctky nebo 13 až 15 starých členských států. Rumunští občané dokonce mohou volně pracovat v 15 z 25 členských, všech členských států, čili pro mě bylo rozšíření velkým úspěchem. Samozřejmě pro mě vytvořit jednotný pracovní trh neznamená, vytvořit eh, pracovní trh bez pravidel. Domnívám se, že můžeme být hrdi, že jsme eh, dobře dokončili eh, různá jednání o prováděcích opatřeních 493 o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Také jsme dodržovali práva pracujících v rámci pracovního jednotného trhu. Je to velmi kontroverzní téma a Evropský parlament několikrát požádal revizi o e, přesídlování, přemístěvání pracovníků, vysílání pracovníků, pardon. Evropský parlament se zavázal, že bude pomáhat řešit problémy, které jsou s touto směrnicí spojeny. A také jsme zajistili ochranu z hlediska priority, kterou eh, chceme zajistit z hlediska ochrany pracovníků. A proto jsem velice rád, že Rada komise a parlament se mohli dohodnout ohledně návrhu komise, který zaručí eh, rovnocené zacházení s mm, agenturními pracovníky z hlediska platu. Chtěl bych říci, že parlament a rada se nedohodli ohledně revize mm, směrnice pracovní doby. Jak jistě víte, pan předseda Barozo se zavázal, že předloží nový návrh a to do léta roku 2010, poté co bude konzultovat sociální partnery a poté co proběhne dopadová analýza. Komise se bude snažit předložit vyrovnaná, trvalá řešení, která Eh, nepovedou k snižování práv pracujících. Dámy a pánové, během těchto pěti posledních let jsem se velice angažoval ohledně posilování evropského sociálního modelu. Měli jsme některé neúspěchy, ale také některé úspěchy. V každém případě nemůžeme samozřejmě mm, usnout na vavřínech. Musíme se snažit pracovat na strategii, tak abychom se dostali z této krize. Již od roku 2008, od listopadu, komise se snažila jednat velice rozhodně v rámci plánu obnovy. Také vydala 3. Eh, ledna sdělení ohledně pracovních příležitostí a stanovila také rámcový program kolem tří priorit udržet pracovní příležitosti, vytvářet nové pracovní příležitosti, podporovat mobilitu, zlepšovat eh, dovednosti pracovníků, reagovat na potřeby trhu, podporovat přístup k práci. Komise také hm, použila komunitární nástroje a podpořila snahy členských států. Komise navrhla zjednodušit pravidla fungování sociálního evropského fondu a proplácet eh, zálohy členským státům. Také se rozhodla stoprocentně zajistit financování u členských států, kde jsou projekty, které spadají do Evropského sociálního projektu až do roku 2010. Bohužel tento návrh naráží na návrhy eh, ze strany mnoha členských států, tak jak jsem již uvedl. Komise přizpůsobila pravidla Evropského globalizačního fondu, tak aby bylo možné reagovat lépe na současnou krizi. Komise předložila návrh, jehož cílem je vytvořit nový nástroj mikroúvěru, tak aby bylo možné zajistit sociální začlenění. Měl jsem možnost hovořit s paní Gens, která byla zpravodajkou na toto téma a doufám, že parlament a rada dospějí velice rychle ke kompromisu v této otázce. Současná krize, jak jsem již uvedl, představuje příležitost. Příležitost pro novou definici fungování naší společnosti. Musíme pracovat na strategii řešení této krize, která musí být kombinována s dlouhodobou strategií. To znamená především zvládnout přechod k nízkouhlíkové ekonomice která bude mít velký dopad na zaměstnanost a na strukturu zaměstnanosti. Domníváme se, že pokud EU dosáhne toho, že bude možné 20 energie vyrábět z obnovitelných zdrojů do roku 2020, projeví se to vytvořením e, nových 400 tisíc pracovních příležitostí a nárůstem HDP o 0,24 Musíme rozvíjet také novou agendu z hlediska Lizabonské a e, agendy a z hlediska postlizabonské agendy. To znamená, že komise se zaměřuje na tuto strategii budoucích let. Pro mě je jasné, že musíme posílit sociální dimenzi lizabonské strategie, zvláště proto, abychom zohlednili situaci těch nejzranitelnějších osob. Musíme čelit demografickým změnám v tomto rámci. Je nutné zajistit také řešení problematiky důchodové politiky. To je ústřední otázka, stejně jako otázka migrační politiky. Nakonec je nutné také eh, řešit rostoucí diverzitu, různorodost naší společnosti. Musíme se opírat o nedávný pokrok, zvláště z hlediska komunitární legislativy, v oblasti nediskriminace. Mám na mysli také úmluvu OSN ohledně práv handicapovaných osob. A mám na mysli také práci, kterou provádíme z hlediska sociálního začlenování Romů. Dámy a pánové, současná krize ukázala, že základy našeho evropského sociálního modelu jsou pevné. Unie a členské státy reagovaly rozhodným způsobem. Musíme nyní posílit naši akci, vyřešit krizi a definovat dlouhodobou strategii. Základy spolupráce mezi komisí a Evropským parlamentem jsou pevné. Tato spolupráce by se měla ještě posílit v budoucích měsících a letech, pokud chceme řešit výzvy, o kterých jsem hovořil. A na závěr – bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci, kterou jsme měli během posledních pěti let. Chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů do budoucích let a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane komisaři. Naši členové vás rádi poslouchali, ale také vám chtějí položit otázky. Mám již 19 přihlášek. Ano, paní Morénová, jste již na seznamu. Jsem si jistá, že ještě další se připojí. Takže musíme stanovit pravidla od začátku. 17, 15 budeme hlasovat, takže jsme oddálili tuto dobu a každý bude mít dvě minuty. Paní Elizabeth Lin bude nejdříve hovořit, potom pan Falbr. Pane komisaři, vždy budete mít tři otázky a pak budete mít pět minut na odpověď, ne více. Musím samozřejmě omezit i vaše projevy. Takže paní Lind, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za práci, kterou jste učinil eh, na antidiskriminaci v posledních pěti letech a doufám, že zůstanete komisařem a budete pracovat i nadále v tom směru. Eh, chtěla bych se zeptat, zda víte, jestli rada přemýšlí o tom, že by na tomto dále pracovala. Eh, další otázka se týká zranění. Sociální partneři dosáhli schody. Kdy bude něco předloženo, pokud jde o zranění jehlou? A každý rok dochází k milionům zranění. Jak víte, je důležité, abychom toto upravili. Dále jste zmínil demografické změny a stárnoucí populaci. Mě by zajímalo, zda v této oblasti připravujete nějaké návrhy týkající se především zdravotní péče a zda v této oblasti a bude předložen například nějaký kodex chování týkající se péče o starší lidi. Možná by bylo možné vypracovat i úmluvu Evropské unie o starých lidech. A v dlouhodobém výhledu by bylo možné snad něco takového vypracovat, takže to byly moje základní. Děkuji nyní pan Richard Falber a potom paní Pascal Grini. Escuchando al comisario, vivió en otro planeta durante estos cinco años. jsem vás tak poslouchal, pane komisaři, mám pocit, že jsem těch pět posledních let žil na jiné planetě. Přece sociální model byl neustále napadán, zhoršoval se, bylo tu čím dál méně vlivu ze stranu odborů a sociální dialog je v podstatě jenom taková legrace v mnohých členských státech. Lisabonská strategie je v podstatě také jeden velký vtip, který nikdo nerespektoval. Potom jsme měli tedy tu směrnici o pracovní době, o službách a podobně. A tudíž osobně bych řekl, že nejsem spokojen s prací komise v této oblasti sociálních věcí. Nejsem ani spokojen s prací komisaře. Proto otázka, abychom nestráceli čas, aby se mohli ptát i další. Víte, že vyjednáváme obchodní smlouvu mezi Koreou a Evropskou unii, tedy Jižní Koreou. A my jsme protestovali. Proč? Protože odborářská práva v této zemi nejsou vůbec respektována. V podstatě žádná eh, umlova eh, MOP nebyla touto zemí ratifikována tak bych rád, pane komisaři, věděl, co si myslíte o těchto jednáních. Děkuji, paní Gröning nás opustila, takže pan Tomas Mann má slovo nyní. Děkuji, paní předsedkyně. A pane komisaři, vy jste poukázal na flexikurity a na to, že je třeba flexikurity realizovat. Zmínil jste a příklad, že je třeba přeskoumat eh, kvalifikaci v jednotlivých členských státech. Jak bude taková analýza provedena? A všichni víme, že je třeba vyšší kvalifikace. Eh, připravují se na to členské státy? A eh, bude taková analýza provedena jenom ve chvíli, kdy budou k dispozici peníze? A další otázka. V mém volebním okrsku máme OPL a v současné době máme konflikt s Evropskou komisí. A to Tímto tématem se zabývá jenom komisař pro konkurenceschopnost. A kde je komisař Špidla? Kde je komisař pro zaměstnanost? A nejde zde jenom o fabriky Oplu v jednotlivých eh, členských státech. Jakou roli eh, zde hrajete? Já bych eh, skutečně chtěl, aby byly vytvořeny pracovní místa a také, aby tato pracovní místa byla zaručena do budoucnosti. Je něco takového kompatibilní s evropskými normami? Vy se tím nebudete zabývat? Přenecháte to svému kolegovi pro konkurenceschopnost? Pane komisaři, odpovíte prosím na tyto otázky? Pokud jde o eh, eh, direktivu o nediskriminaci, tak z eh, komise vyvozuje veškeré, veškeré úsilí, které je potřeba a prezidentství švédské debatuje v, v radě, čili dá se očekávat určitý, určitý, pokrok, ale nemyslím si, že tento pokrok, pokrok bude velmi rychlý, ale přesto můžeme očekávat pokrok otázka eh, jehel, to je prostě úspěch, protože po dlouhé době se podařilo dosáhnout dohody sociálních partnerů, podařilo se sformulovat text, který má smysl a tento text se bezprostředně stane direktivou. To je prostě pokrok ve věci ochrany, eh, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Pokud je o otázky demografie a kvality péče, chtěl bych zdůraznit dvě věci. První z nich je, že demografické změny jsou skutečně určující, že v řadě systémů jsme e, postoupili, ale v řadě systémů má, existuje ještě, existují výrazné nedostatky. A já osobně si myslím, že nejvýznamnější nedostatky jsou v dlouhodobé péči, kde strategie nejsou e, dostatečně propracované ani na úrovni jednotlivých členských států. Víte dobře, že jsme zahájili debatu o kvalitě dlouhodobé péče. To je podle mého názoru velmi významná debata, která může eh, být zakončena eh, kádrem, který bude dobrovolným kádrem, referenčním kádrem pro eh, jednotlivé členské státy na úrovni Evropské unie. Je to debata, která je mimořádně komplikovaná, ale vede se a myslím, že postoupíme. Otázka, eh, otázky, které vznesl eh, Richard, eh, pan poslanec Richard Falbl, který je konec konců mým kolegou a byl také třeba senátorem v české politice, takže se známe velmi dobře a velmi dlouho. Musím říct, že to, co jsem zmínil ve své řeči, je pravda. Ty věci se staly a nemůžou se popřít. Je pravda, že eh, podniková rada byla zamrzlá nějakých osm let a je pravda, že jsme dokázali posunout kvalitu podnikové rady o něco víc dopředu a je pravda také, že se to třeba projevuje i v případě, i v případě Opel. Takže eh, samozřejmě eh, Eh, máme-li eh, určitý pohled, máme-li určitou schopnost vidět věci a jiné zase nevidět, tak jsme schopni vytvořit různé mozaiky a různé koláže. Ale prostě věci, které jsem řekl, jsou fakt. Pokud se hovoří o tom, že Lisabonská strategie zkrachovala, tak je to, nemůžu si pomoct, velmi eh, subjektivní názor, protože tato strategie, jakkoliv Eh, nedosáhla všech cílů, tak eh, řady, eh, řady z nich dosáhla, zejména v sociální oblasti je zřetelně vidět, že ty cíle, které byly vytyčeny, že se k ním přibližujeme. Tato strategie má své slabiny, ale přesto neexistuje žádný názor, že není správné pokročovat podobným způsobem a mohu konstatovat, tak jak se pohybuji po světě, že tato strategie je velmi široce napodobována, zejména zejména eh, Japonci a Číňany, takže to je, eh, eh, to je podstatné. Pokud jde o tu víceméně osobní otázku, jaký mám vztah ke smlouvě ke Koreji, tak mohu osobně říct, že obecně si myslím, že vytváření jaksi volného prostředí ekonomického a spravedlivého ekonomického prostředí má smysl, čili a priori jsem pro takovéto dohody, ale ve věci této smlouvy jsem poslal dopis, kde konstatuji, že eh, podle mého názoru je třeba velmi přemýšlet o tom, zda se má postupovat eh, radikálně v tento okamžik. Takže, eh, abych tak řekl, vyjádřil jsem jisté Eh, výhrady. Eh, pokud jde o Opel, tak eh, musím opět velmi jednoduše říct. Existuje samozřejmě rozhodování komise, které je kolegiální a samozřejmě rozhodují, existují různé jisté dělby práce. Čili otázka Eh, vztahu operace opel vztahu restrukturalizace opel k vnitřnímu trhu je otázka pro mou kolegyni neelie kroes. otázky sociální které z toho plynou jsou otázky pro mě včetně toho zda se řádně dodržují všechny normy konzultace informace pracovníků. Eh, na základě toho jsem prověřoval tento případ a musím konstatovat že až do tohoto okamžiku eh, všechny evropské směrnice, které se týkají konzultace a informace pracovníků, jsou naplňovány a že podniková rada OPLu je velmi aktivní a snaží se eh, prosadit evropské řešení. A mým, eh, kromě eh, možností, jak pomoci v případě restrukturalizace i s použitím nástrojů Evropské, Evropského sociálního fondu a fondu globalizace, Moje pozice je naprosto jasná. Je třeba plně uplatnit všechny evropské normy, které se týkají konzultace a které se týkají doprovázení strukturálních změn a je třeba zajistit, že při rozhodování není žádná skrytá agenda, že všechny věci, které se vzaly v úvahu, které do rozhodování byly na stole a že jsou v souladu s evropskými pravidly. Tam se pochopitelně účastním všech jednání a myslím si, že až do posud je zřejmé, že tuto linii komise eh, drží. Euh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Paní Elizabeth Schroeter, pak eh, paní Gabriel Zimmer. Dvě minuty máte. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, já doufám, že můžeme zde prozradit to tajemství ohledně toho, co řekl pan předseda Barozo na plenárním zasedání, a sice eh, z hlediska mm, směrnice o vysílání. Pan Barozo řekl, že nezmění tuto směrnici ohledně vysílání pracovníků, ale že chce vytvořit nařízení, které by zajistilo, že tady bude stejná mzda pro stejnou práci a stejné pracoviště. A chce tady vytvořit eh, nařízení právě proto, že má obavy, že změna směrnice by nedospěla k tomuto úspěchu, tak jak si to představuje parlament. Jak tedy by tento úspěch mělo zajistit toto nařízení? Navíc nařízení, které nezajistí, aby ty různé sociální modely v Evropské unii eh, správně toto používaly. Podle mého názoru. Mně připadá, že Pan předseda Barozo nechce vlastně nic udělat, protože to, co navrhuje, nefunguje. Možná byste nás mohl přesvědčit o opačném. A druhá otázka se, eh, cítí těch, se týká těch 100%. To znamená, eh, co chcete učinit jako představitel komise, co se týče eh, této regulace konjunkturálního balíčku z hlediska Evropského sociálního fondu. Chcete tam něco změnit nebo chcete to stáhnout? Jakým způsobem Tady budete postupovat? Předložíte nový návrh ohledně tohoto Evropského sociálního fondu? Děkuji. Paní Gabriel Zimmer, pak paní Liliža Blinkevičuty. Paní Zimmer, máte slovo. Herr Spiedler, Sie sind sicher heute nicht... Pane Špidlo, vy jste dnes sem určitě nepřide, nepřišel s tím, že vám tady budeme dávat květiny za výkon komise v posledních pěti letech. A jak asi víte, především v oblasti zaměstnanosti je bilance komise dostat, nedostatečná a v současné době mnoho lidí v Evropské unii trpí. Eh, během posledního funkčního období eh, jsme hovořili o hlavních směrech pro zaměstnanost a o tom, že komise nechce přehodnotit tyto hlavní seminěry. A vždy se hovořilo o Lisabonské strategii a o a případných nových směrech. Co byste poradil svým následovníkům a kam by hlavní směry pro zaměstnanost měly vést. A jak zaručit propojení mezi vytvářením nových pracovních míst a mezi jejich kvalitou? Jak by tato pracovní místa měla být vytvořena? Také bych se chtěla zeptat, jak má být realizována snaha bojovat proti sociálnímu vyčleňování. A jakým způsobem je možné proti sociálnímu vyčleňování konkrétně postupovat? Jak je možné přinutit členské státy, aby aktivně bojovaly proti chudobě? Znáte postoj parlamentu, znáte výzvu parlamentu, ve které se poukazuje na to, že do roku 2012 by se měla snížit, by se měla snížit chudoba dětí o 50 Dále je třeba věnovat se otázce dětí žijících na ulici. V této oblasti je nutné mít konkrétní politické kroky ze strany komise. Není možné, aby se postupovalo tak, jak se postupovalo do posud. Není možné eh, přenechávat všechno eh, členským státům, tak jak to dělal eh, Barroso do posud. Merci. Děkuji. A nyní paní Blinkevičuté a pak pan Elmer. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, evropská hospodářská recese dopadla na jednotlivé členské státy rozdílným způsobem. Litva podobně jako ostatní členské státy byla zemí, ve srovnání s ostatními zeměmi, kde HDP pokleslo nejvíce. Zároveň tak a poklesly možnosti financování například penzí a tak dále. Evropské fondy mohou pomoci a přečkat krizi. A chce Evropská komise změnit nařízení o ESF, a tím, že eh, zavede pravidlo N plus 2 a tím, že zjednoduší postupy? Děkuji, pan Elmer, a pak budete moci odpovědět. Máte slovo. Uh, a pane komisaři, děkuji, že jste přišel. Já jsem velice rád, že eh, jste, řeši, že jste řekl, že eh, globalizační fond už pomohl 26 tisícům lidí, což je asi 0,0005 evropské populace. Výborně. A Zároveň jste řekl, že budete schopen učinit kroky, které vám pomohou bojovat proti demografickým změnám. Před deseti lety jsme zavedli Lisabonský proces, který měl Evropu změnit v vědomostní společnost. Ale v současné době je jasné, že Evropa během posledních deseti letech let se stala méně konkurenceschopnou, než byla předtím. Paní předsedkyně vám napsala o jednom problému. Jedná se o a, používání a, fondu globalizace pro podporu zaměstnanců a, společnosti Dell v, Ilsku, v Irsku. A já jsem zvědavý, jak odpovíte, jak si dovolujete brát peníze daňových poplatníků a utrácet je a, na politickém zásahu v jednom z členských států, tedy s ohledem na referendum. A zároveň je třeba poukázat na to, že je třeba sledovat řádný proces, pokud chcete peníze takovýmto způsobem využívat. Je třeba projednávat věc s parlamentem. Vy jste to ale neudělal. Hovoříme o Evropě hodnot, která vychází ze základních pravidel. Ale je jasné, že vy pravidla a právní stát ignorujete tím, že jste nerespektoval pravidla v tomto případě. Těším se na vaši odpověď. Pokud jde o směrnici o vysílání, myslím si, že tato směrnice je skutečně mimořádně komplikovaná a e, myšlenka, kterou řekl e, prezident při své inaugurační debatě, při debatě, která e, předcházela jeho volbě, která se odehrála poměrně velkou většinou, tato myšlenka je správná. Otevřít tuto direktivu v detailech je politický podnik, kde není jisté, jakým způsobem se podaří udržet kontrolu nad touto věcí. To je prostě eh, idea, kterou lze hájit a která má svůj jasný obsah. Na druhé straně je zřejmé, že je třeba zajistit, aby nedocházelo k rozehrávání jednotlivých eh, zemí proti sobě, aby se nedocházelo k poškozování volným pohybem služeb a volným pohybem pracovních sil poškozování jednotlivých pracovníků. Ukazuje se, že hlavní slabiny eh, vycházely, hlavní slabiny vycházely z aplikace. Co z, toho, eh, co z toho plyne, že návrh, který předkládal prezident, je návrh eh, logický, který může být řešením na druhé straně je zřejmé že tento návrh prostě otevírá skutečnou politickou práci a skutečnou debatu nad touto směrnicí a já nemohu teď eh, definovat jeho přesné rysy protože víte dobře že došlo že byla eh, zpracována řada studií a myslím si eh, dochází k jednání sociálních partnerů které jsme požádali na evropské úrovni aby se vyjádřili k problematice této, eh, této směrnice a očekáváme stále ještě jejich, eh, jejich eh, odpověď. Čili je to dynamický proces, ale v každém případě prezident oznámil velmi významnou politickou aktivitu. Pokud jde o Evropský sociální fond, komise navrhla 100% financování z evropských prostředků. Důvod je jasný. Některé členské země jsou v situaci, kdy to mimořádně potřebují. A chci konstatovat mimochodem, že se blíží zima, což v některých zemích, které jsou ve velmi těžké situaci, je věc, která má svůj sociální význam, mimo jiné i to také. Proto jsme navrhli tento návrh, mimo jiný také tento návrh zjedno, zjednodušoval a zjednodušuje použití Evropského sociálního fondu a otevírá celou řadu cest. Tento návrh bohužel nenalezl dostatečnou podporu členských států, protože v Radě je stále ještě blokační minorita a tato blokační minorita je relativně silná a spolehlivá. Komise nemůže navrhovat nový formální návrh, protože prostě nemůže v této fázi procesu nýbrž komise spolupracuje s předsednictvím a hledáme prostě řešení, které otevře e, cestu vpřed. A pro mě to řešení je takové, které umožní, aby se pomohlo těm, kteří jsou v nejtěžší situaci. Jakou to bude mít konkrétní formu, není úplně jasné, protože ve hře jsou přibližně tři obce, ale v každém případě ve spolupráci s předsednictvím nebo respektive v této fázi předsednictví ve, spoře, ve, ve, eh, eh, ve spolupráci s komisí se snaží dosáhnout dohody ještě před touto zimou. Chci také konstatovat, že známe pravděpodobně evropské, ale i české přísloví, kdo rychle dává, dvakrát dává. Teď jsme prostě na vrcholu krize, její sociální, eh, její sociální důsledky přicházejí považuji za e, nutné najít řešení a ne debatovat o nějakém řešení, které bude dokonalé. To zřejmě už nebude. Já jsem přesvědčen, že návrh komise byl nejlepší, ale v debatě, která se odehrává, je zřejmé, že neprojde tak, jak byl předložen. A musíme najít, e, musíme najít kompromis. Pokud jde o e, záležitosti, které se týkají obecně eh, sociální politiky a jejího hodnocení. Těším se na to, až budeme dělat další a další velmi podrobné. Ale chci konstatovat, Evropa se rozšířila, rozšířila se o nové státy a dobře pokračovat v rozšířené v Evropě v sociální politice není tak jednoduché, jednoduché téma, jak by se mohlo jevit a myslím si, že při hlubším eh, ohodnocení budeme moci konstatovat, že Evropa v tomto směru rozhodně eh, nestála. Otázka boje proti chudobě. Víte dobře, že jsme sformulovali jednak eh, texty, které se zabývají sociální inkluzí. Víte dobře, že jsme otázku dětské eh, komise se zabývala otázkou dětské, dětské chudoby. Je to téma, které se v tomto období propracovává daleko nejhlouběji. Stejně tak je zřejmé, že rok eh, boje proti chudobě byl vyhlášen proto, abychom eh, posílili, eh, posílili naše, naše, úsilí, naše úsilí v tomto, v tomto směru. Pokud jde o rovnováhu mezi členskými státy a evropskou úrovní, ta je dána smlouvou. A smlouva ponechává velké množství, velké množství, eh, velkou část sociální politiky nebo prakticky skoro celou sociální politiku s výjimkou těch věcí, které jsou smlouvou definovány v rukou členských států. Je to samozřejmě otázka pro politickou diskuzi, jak dalece z Evropské unie zasahovat do úrovně členských států, ale smlouva eh, definuje eh, jasný rámec to jsme měli eh, dobře. Eh, na otázku, eh, na otázku, kterou položila naše litevská kolegyně, jsem v zásadě odpověděl už na, v, v odpovědi paní, kolegyně, paní poslankyni Schroeter, to je otázku, jak to vypadá se, se, změnou, se změnou pravidel Evropského sociálního fondu. Takže jenom krátce snažíme, hledá, hledá se teďka co nejrychleji kompromis. Pokud jde o otázku eh, Dell, tak musím říct zcela jasně a jednoduše. Evropský globalizační fond je pro všechny, kteří jsou v potížích. Irská vláda předložila návrh, tento návrh jsme projednali jako kterýkoliv jiný návrh, který byl, eh, který byl předložen a musím říct, že sám jsem byl v Limeriku, sám jsem byl v Delu, mluvil jsem s pracovníky a musím říct, že vkládali eh, značnou nebo respektive pocitovali intervenci Evropského sociálního fondu jako pomoc, ne jako marginální záležitost. Začali jsme s Evropským globalizačním fondem před krátkou dobou. Tento fond se rozbíhá, a zřetelně eh, bude eh, dostávat stále a větší a větší eh, rozsah. Zdá se, že zlomový moment byl ten, když v roce 2009 došlo ke změně pravidel, na kterém se, kterou jsme dosáhli společně s Evropským parlamentem. Takže souhlasím s vámi v tom, že 26 tisíc případů zdánlivě není mnoho, ale kdykoliv jsem v terénu a, jsem, a mluvím s těmi lidmi, kterými se pomohlo, tak se mi zdá, že 26 tisíc je vlastně dost jednotlivých lidských osudů. A příště to bude možná podstatně a podstatně víc. V každém případě ten nástroj funguje. Děkuji, my budeme muset bohužel dodržet ten čas každého řečníka, jinak se na někoho, na někoho nedostane. Pan Garik, paní Karima Deli, prosím. Ano, pane komisaři, tři otázky na vás. Jste připraven dát evropským mm, podnikovým radám Evropské podnikové radě možnost zablokovat plány propouštění jakmile půjde o plány, které navýší zisky podniků nebo budou více, znamenat více odměn pro akcionáře. Já jsem totiž nevšiml, že by Dell, společnost Dell byla v nějakých problémech. Je to delokalizační projekt. Další. Vy jste řekl, že jste rád za rozšíření Evropské unie a za volný pohyb. A víte ale dobře, že to vlastně vytváří konkurenci mezi zaměstnanci. A tak se ptám, jste připraven přeskoumat možnost harmonizace směrem nahoru eh, mzdových podmínek zaměstnanců a za třetí jste rozhodnut lépe upřesnit eh, to, co myslíte pod služby eh, obecného zájmu, službami obecného zájmu? Paní Deli, děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, já vůbec nejsem spokojena s vaší poznámkou v předvečer roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je tady 78 milionů chudých v Evropě. Dnes je jich opravdu mnoho a situace se zhoršuje a chudoba, marginalizace se týká všech, mladých, starých, žen, je to potom problém v oblasti bydlení, přístupu ke vzdělání, k zdravotní péči. Takže konkrétní otázka na vás. Jaké akce máte naplánované pro tento rok pro ty nejchudší? Vy tady hovoříte o probíhajícím textu normě pro děti, ale jak chcete snížit nerovnosti, jak si to stanovila komise pro pět let, následujících pět let? A ještě další otázka. Snižování nerovností jde také cestou e, snižování rozdílů v příjmech. Můžeme ještě dnes ho, um, přijmout vedoucí pracovníky, kteří odcházejí s milionovými odměnami, ale propouštějí tisíce pracovníků, to už není možné. A je možné na evropské úrovni stanovit závazná pravidla, která by omezila příjmy a tak by umožnila lepší rozdělení bohatství. Děkuji vám. Merci, Děkuji paní Pascal Bruni a pan Serkas Poté. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Jenom pár otázek, které se týkají směrnice o pracovní době. Komi, bude komise předkládat novou iniciativu s tím, že nedošlo ke kompromisu mezi radou a parlamentem? A jaké budou základy této nové směrnice, základní podklady? Jak chcete řešit rozdíly v oblasti sociální ochrany, protože tady jsou velké rozdíly, vytváří to velkou konkurenci, velké nerovnosti mezi Evropany. Také co činíte, co se týče rovnosti mezi mužem a ženou, to si myslím, že je velmi důležité. A jaká je strategie zdraví a bezpečnosti v práci? Pan Aleksandr Serka. <clears throat> Děkuji, eh, paní předsedkyně, Eh, mám malou připomínku a tři otázky. Nejdříve tedy připomínka. Vy jste začal tím, že jste hovořil o evropské krizi, o krizi hodnot eh, podle vašeho názoru. Ale jak vypadá vaše analýza? Hovořili se o ekonomické krizi, o demokratické krizi, ale jak to vypadá s těmito hodnotami, které jsou vlastně eh, základem této evropské krize? Možná by bylo dobré hm, pečlivě přemýšlet eh, nad tím, co se odehrává a co nás daluje od našich evropských občanů. Byli bychom rádi, kdybyste nám řekl, co si o tom myslíte. A jak eh, tady působí váš předseda. A není směrnice o vysílání pracovníků. Řekl jste, že je zde problém na úrovni mm, provádění. Ale pan Barozo to to neřekl. On řekl, že je tady problém provádění a interpretace. Ale není tady problém v samotném základu této směrnice, tedy problém vypracování znění této směrnice? Možná, eh, že jste velmi vzdálen od toho, co si myslí váš vlastní předseda komise. Tak existuje tady problém interpretace této směrnice, anebo je tady pouze administrativní problém eh, provádění této směrnice? A nyní směrnice ohledně pracovní doby. I tady jste velice vzdálen od parlamentu a také od pana Baroza. Parlament by rád eh, nechal stranou vše to, co nějakým způsobem eh, stěžuje eh, bezpečnost pracovníků. Pan Barzo hovořil o sociální dopadové studii. Vy jste hovořil o dopadové studii a slovo sociální zmizelo. Rádi bychom věděli, jakým způsobem se toto zohlední. Další otázka. Pan Barozo nám navrhl velmi silný mechanismus hlediska služby obecného zájmu. Vy jste o tom nehovořil. Je to opomenutí, anebo nejste na stejné vlnové délce jako váš předseda? Tak, první, eh, první byla harmonizace směrem vzhůru, znovu musím říct že komise i komisaři se musí chovat v rámci eh, platné smlouvy, ta limituje možnosti akce. Ale v každém případě Evropa je e, formulovaná jako spojení v pokroku a samozřejmě, že komise e, sleduje velmi důsledně e, sociální pokrok jako takový, včetně pokroku sociálního. ve všech našich rozhodnutích se bere v úvahu, že je nutné docílit toho, aby jednotlivé trhy práce, jednotlivá sociální prostředí zůstala a byla e, kompatibilní, to znamená, aby nedocházelo k deloajální konkurenci mezi jednotlivými částmi Evropy. Na tom je Evropa založená a to je velmi podstatné e, úsilí e, pro Evropskou komisi. Pokud jste citovali, citovali čísla o chudobě, to jsou čísla, která jsou korektní a jsou to čísla, která jsou formulována Evropskou komisí a jsou čerpána z evropských, eh, z evropských, eh, eh, z evropských pramenů. Chudoba v posledním delším období se nezmenšovala, nerostla, ale nezmenšovala se. Jiná otázka je, že v okamžiku takto hluboké krize musíme počítat s nárůstem chudoby a je třeba podniknout eh, co nejusilovnější a nejsilnější kroky, které lze podniknout. Názor komise byl vyjádřen jednak, znovu říkám, v tom, že byl formulován rok boje proti chudobě, čili to je snaha mobilizovat se a najít eh, pevné základy pro širokou evropskou politiku. Druhá věc, eh, názory komise byly definovány v dokumentu, který eh, se jmenuje eh, Aktivní inkluze a konstatuje, že základní prvky boje proti chudobě jsou minimální příjem, při nediskriminační přístup k práci a silné, silné eh, služby, silné sociální služby, které poskytnou podporu jednotlivým, jednotlivým lidem pokud jde o směrnici o pracovní době, o které se zmiňoval eh, pan poslanec Alejandro Serkas, eh, musím říct, že naší snahou je postoupit v tomto oboru a jak už jsem řekl, eh, ten návrh bude návrh komplexní, to znamená, nebude vytrhávat jednu část, protože se musí najít kompromis řešitelný kompromis, kompromis, který se dá prosadit, který nebude znamenat oslabení sociální ochrany pracovníků. To není žádná jednoduchá věc, přesvědčili jsme se o tom v debatách v minulých eh, pěti, eh, pěti letech. Další otázky, které byly, eh, které byly formulovány, jsou, myslím si, velmi přesně a dobře, dobře formulované a jsou to ty typické otázky, které se eh, odehrávají při nějakém projednávání soudním, když se vede, eh, když se vede sporná agenda. Takže otázka interpretace a aplikace. Já jsem se zmínil o aplikaci, samozřejmě eh, problémy s interpretací jsou i problémy aplikace. Čili to je komplexní, komplexní prvek a já jsem svým vyjádřením, které jsem řekl v úvodu, naprosto eh, ne, neodmítl úvahy o eh, interpretačních problémech. To prostě eh, není pravda. Stejně tak jako, jako formulace studie následků, studie dopadu. Tato studie dopadu v této oblasti bude především zaměřená na sociální dopad to, jestliže jsem zmínil eh, pojem, který je o třídu výš, to neznamená, že eh, otázka sociální nebyla vzata v úvahu. Já jsem nehovořil o ekonomické studii, nehovořil jsem o ekologické studii, hovořil jsem jenom univerzálně o studii dopadů. Studie dopadů pro takovouto direktivu má samozřejmě své centrum v, eh, v sociálních důsledcích. Otázka služeb ve veřejném zájmu. Je to otázka, ve které jsem já osobně zastával názor, že změna eh, legislativy v určitém slova smyslu by byla pozitivní, ale musím konstatovat, že tento názor nepřevládl v evropských debatách. Čili služby ve veřejném zájmu jsou služby, které ve všech materiálech Evropské komise jsou zdůrazňovány jako mimořádně důležité a budeme dál hledat na evropské úrovni co nejlepší rovnováhu mezi národním a eh, evropským, mezi eh, postupy, které jsou legislativně definované a postupy, které jsou volnější ale v žádném, mimo, <laughs> poslední jenom poznámka, Nezmínil jsem se, protože vaše paní předsedkyně na mě celkem přísně eh, hovořila o tom, že chce otevřít debatu a předpokládal jsem, že tato otázka v debatě padne. Mm, monsieur Derek. Eh, pan Derek Clark, pan Thomas Handel poté. Já jsem na vás se nedívala přísně, ale jenom jsem chtěla, abychom dodržovali pravidlo, které jsme si stanovili. Děkuji, paní předsedkyně. Naše diskuze začala tím, že chceme pomáhat nezaměstnaným. Poté jste ale hovořil o nařízeních, strukturálních reformách, směrnicích a tak dále. Já jsem dostal hodně dopisů od svých voličů a ti poukazují na to, že některý Někteří z nich byli požádáni, aby eh, odpověděli na to, jak na ně dopadá evropská legislativa. Bylo zjištěno, že lidé mají pocit, že eh, evropská legislativa má velice negativní dopad na jejich eh, situaci. Tím, že komplikuje pravidla a tím, že tito lidé nemají možnost odpovídajícím způsobem pracovat. Jedná se o malé a střední podniky. Tyto malé a střední podniky zaměstnávají asi polovinu zaměstnanců v Evropské unii. A 1. dubna při samírčím a při smírčí schůzi, kdy se hovořilo o směrnici o pracovní době, a nebylo dosaženo koncenzu. A bylo to způsobeno tím, že některé země chtěly opt-out. Původně to bylo pět zemí, ale eh, postupně to bylo až 15 zemí ze 27. A myslím si, že a to mělo, že to, co říkám, by mělo poukázat na to, že lidé chtějí, aby mohli pracovat bez eh, zásahu z Bruselu. Pan Tomas Hendel má slovo. Paní předsedkyně, pane komisaři Špidlo. Takže dvě otázky. Ta první bude stručná. Eh, co se týče příštího mandátu komise, bylo řečeno, že tarifní Eh, autonomie eh, patří k Evropě a měla by být tedy tato autonomie lépe chráněna. Co to znamená? Já bych byl rád, kdybyste nám přesněji řekl, co si komise pod tímto představuje. Druhá komplexní otázka. Vy jste reagoval na otázku pana Tomase Mana ohledně Oplu a v podstatě jste zareagoval čistě rétoricky. A já eh, bych chtěl naléhat a chtěl bych se zmínit o dalším podniku, o kterém se již tady hovořilo. Dell se rozhodl zavřít závod v Irsku, to je špatné pro kolegy. Eh, Evropská komise a instituce pomáhají z globalizačního fondu kolem 14 milionů. Je zde snaha tedy najít pracovní eh, zaměstnání pro tyto propuštěné. Ale teď, abychom se podívali tak trochu na to, že se nejde do Číny, ale do Polska. To je dobré pro ty nezaměstnané v Polsku, kteří tak získají pracovní příležitosti. A toto podporuje tedy Evropská unie eh, v rámci eh, vysokých částek. Takže otázka číslo jedna. Pokud Dell za tři roky se rozhodne zavřít závod v Polsku, pak určitě vezmeme globalizační fond a budeme se snažit řešit, uspokojit sociální požadavky. A tady je otázka, jak bude postupovat eh, Evropská komise, když Dell půjde třeba do Jižní Itálie, což bude jistě prospěšné, ale opět se bude používat tato částka. Nemyslíte si, že se zde měří záležitost dvojím metrem z hlediska OPLu a z hlediska těchto podniků v souvislosti s delokalizací? Děkuji, pan Stephen Lu. Děkuji, paní předsedkyně. Mám několik otázek, ale bude se soustředit jenom na jednu, protože nemáme dost času. Chtěl bych se vrátit k vysílání pracovníků. A bylo zde hodně otázek a asi vidíte, že zde existuje, eh, existují určité nejasnosti. A když eh, Barroso vystoupil před socialisty, jasně řekl, že chce připravit zaváděcí nařízení, ale nechce se dotknout směrnice. Směrnice a nařízení jsou rozdílné. Směrnice o vysílání pracovníků nechává určitý manévrovací prostor pro členské státy. Zatímco nařízení jasně stanovuje, co mají členské státy udělat pro aplikaci tohoto práva této legislativy. Jak to má být skoordinováno? Mluvila o tom komise, jak by to mělo být e, učiněno a Barroso o tom hovořil před socialisty. Ví o tom komise? Tím, než vám dám slovo, pane komisaři, chtěla bych se vrátit k podniku Dell, protože Chápu, že z hlediska globalizačního fondu se tady uplatňuje určitá logika, ale jako člen kolegia jste nemohl eh, ignorovat eh, tedy z hlediska levé ruky a pravé ruky. Myslím si, že tady se oznámil souhrn opatření. Eh, o, oznámila to společnost Dell. A já z toho vyvozuji pět poučení. To znamená, Evropská unie podpořila delokalizaci v rámci Evropské unie díky čerpání globalizačního fondu a díky státní pomoci. Dále Evropská unie umožnila podniku Dell oznámit ve stejnou dobu odkoupení systému Perot, což umožnilo podniku Dell za velkých dolarových nákladů posílit rentabilitu svého počínání a za třetí, v rámci všech těchto transakcí žádný eh, z těch prvků principů, které byly definovány v rámci obnovy, to znamená z hlediska priority uchování pracovní příležitosti, žádný z těchto principů nebyl dodržen a navíc nemáme záruku, že mm, se zde eh, požaduje návrat vlastně tohoto závodu pravidel. My podporujeme logiku globalizačního fondu, ale nemůžeme akceptovat, aby to vedlo k situaci, kde v konečném efektu peníze daňových ehm, ehm, poplatníků platí vlastně delokalizační akci. Malé a střední podniky Eh, myslím si, že nikdo nepochybuje o tom, že malé a střední podniky jsou významné. Myslím si, že se dá velmi dobře dokázat, že evropská pravidla většinou znamenají, nebo, eh, znamenají ulehčení administrativní zátěže proto, když operujete na, eh, na evropském trhu, například pravidlo uznávání schody znamená, že se jedním pravidlem nahrazuje 27 různých pravidel, což nepochybně usnadňuje ekonomickou činnost i malých a středních podniků. Konstatuji, že eh, komise připravila akt pro malé a střední podniky, konstatuji například, že byla navržena platební lhůta, definovaná platební lhůta, která dosta, eh, zlepšuje pozici malých a středních podniků ve vztahu k velkým kontrahentům. Čili v každém případě váha malých a středních podniků je uznána. Obecně i e, celá iniciativa Better Regulation, to znamená, která vedla ke významnému snížení administrativní zátěže k jejich prospěchu. Dovedu si představit znovu a znovu debaty o konkrétních věcech, protože e, tyto debaty jsou potřebné a účinné a účelné, avšak jasně konstatuji, že Evropská komise a ev, eh, na evropské úrovni hodnota malých a středních podniků je uznaná a musím říct, že eh, osobně mám také velmi eh, mnoho kontaktů s nimi a, nehledě, a vyjednávám s nimi jako se sociálními partnery, takže představa o tom, jak myslí a co potřebují, je poměrně zřetelná. Svoboda, koaliční svoboda, to, to, čím chci, eh, to, co považuji za nutné, je posílit kapacitu nadhraničního sociálního dialogu. Protože stále větší množství operací, mluvili jsme o, o OPLu, o DELu a o všech dalších, stále větší množství operací se odehrává na úrovni Evropy, nikoli v rámci jednoho členského státu a posílit eh, úroveň sociálního dialogu v tomto směru je podstatné. Čili to je naše základní linie. Pokud jde o eh, Opel, znovu měl jsem příležitost, když jsem byl, když jsem eh, byl ještě politik v České republice, se účastnit některých velmi radikálních transformací a restrukturalizací po pádu eh, komunistického režimu. Mohu konstatovat, že pochopit jednotlivý případ a diskutovat ho vyžaduje enormní úsilí a toto e, úsilí tento e, do podrobností v tomto okamžiku v rámci této debaty e, podle mě nelze jít. Ta základní věc je jasná. Komise bude velmi dohlížet na to, aby všechna pravidla byla dodržena a aby sociální dialog byl účinný. Otázka Dell. Chci konstatovat, že Dell rozhodl zavřít nebo delokalizovat někdy v roce 2006 nebo 2005, čili poměrně dlouho před současnou, eh, před současnou dobou. A to, že Evropská komise schválila pomoc eh, polské vlády tomuto podniku, je z jednoduchého důvodu. Tato pomoc byla konformní s pravidly, které jsme si určili, která jsou v Evropě platná. To je jediná možnost, jakým způsobem se to dá posuzovat. Evropský globalizační fond v žádném případě nevedl k rozhodnutí DELu, protože znovu říkám, rozhodnutí DELu padlo dva roky předtím, než Evropský sociál, globalizační fond vznikl, ale je samozřejmě v každé politice nutné komplexní posuzování věcí, všechny eh, pozitivní i negativní prvky jednotlivého, eh, jednotlivého rozhodnutí. Delokalizace nebo ekonomická rozhodnutí, do kterých patří i delokalizace, jsou obecně velmi komplexní. Delokalizace jsou součástí eh, ekonomického, ekonomického života a ekonomického cyklu. Nelze je úplně odvrátit. Je vždy nutné, aby se odehrávaly v rámci ekonomické logiky a aby se odehrály v rámci sociálně zvládnutých, eh, zvládnutých projektů. Pokud jde o, eh, znovu o vysílání pracovníků, eh, komise celkem dobře ví, o co, jaký je rozdíl mezi směrnicí a nařízením a myslím si, že a reglementem a myslím si, že základní debata se před námi teprve otevírá v práci, kterou jsme udělali až doposud, jsme, dokázali, jsme e, zpracovali řadu informací, která podle mého názoru spevňuje terén pro další akci. Myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky. Merci. Děkuji, pan Kristansen, potom paní Mora. Tak, for formand, og tak, herr kommissær.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 a má problémy a setkává se se nerovnými podmínkami. Máme zde eh, různé eh, mzdy za stejnou práci. V Evropské unii proto existují různá pravidla. Co dělá Evropská unie proto, aby jednotlivé členské státy dodržovaly pravidla, která existují? Jsme svědky toho, že bohužel a v této oblasti eh, neprobíhají věci tak, jak by měly. Máte nějaké plány pro to, aby se zajistilo, že jednotlivé členské státy dodržují pravidla? Madame Sylvana Madame mm, Madame euh, la présidente, merci. paní předsedkyně, děkuji. Pane komisaři, vy jste zmínil před chvíli práci, kterou vedla komise co se týče vlastně sloučení toho rodinného a profesního života. Jaké máte projekty, abyste omezili nerovnosti, které přece jenom stále přetrvávají? Tady mám na mysli zejména nerovnosti kariérního typu, tedy toho profesního postupu a třeba důchodů aniž bych vlastně zmiňovala ten specifický případ eh, rodin, tedy s jedním rodičem jak pomoci ženám, aby mohly pokračovat ve své práci, mít svou kariéru. Vy jste řekl, to je druhá věc, že eh, adaptabilita pracujících je velmi důležitý bod, zejména jste jmenoval, hovořil o nízkouhlíkovém hospodářství, ale snižování nezaměstnanosti vlastně jde hlavně cestou lepší přizpůsobivosti pracujících. Jak tedy dnes rozvíjet profesní mobilitu, zeměpisnou mobilitu, když vlastně nakonec eh, modulární vzdělávání a získávání know-how, to jsou stále příliš těžké procedury, příliš složité, i když my bychom si samozřejmě přáli lepší efektivitu těchto postupů. Děkuji. Paní Rapty nyní, prosím. Kiitoksia. Kiitoksia. Είπατε προηγουμένως ότι... Dobré odpoledne, pane komisaři. Řekl jste, že máte pocit, že otázky, které dostáváte, jsou uh, možná někdy trochu přísné. Já bych na tomto místě chtěl poukázat na to, co probíhá v Řecku. A pokud někdo má pocit, že vás někdo napadá, potom by bylo možné dobré podívat se na to, jaké chyby člověk udělal. A vy jste zmiňoval výhry a prohry. Co byla výhra a co byla prohra? Máte pocit, že ty výhry a prohry vnímají pracovnice stejným způsobem, možná ale mají pocit, že to, co pro vás byla výhra, oni vnímají jako prohru a naopak. A mohl byste nějakým způsobem ospravedlnit sociální agendu? Děkuji. Mnohokrát dějin, děkuji paní, paní Sarabias a pak máme posledního řečníka. Prosím, máte slovo, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten komissaari täällä totesi, niin kaikki... Děkuji. Jak dnes řekl komisař, nejdůležitějším krokem v současné době je podporovat zaměstnanost. Já bych ale chtěla zmínit jednu věc. Když pracovníci odcházejí do důchodu, a mají možnost volného pohybu. Někteří lidé pracovali v různých členských státech, v třech nebo čtyřech. Když odcházejí do, do důchodu, trvá dva až tři roky, než se vyjasní, jaká mají práva na důchod v jednotlivých členských státech. Tito lidé mezi tím musí žít pouze ze základních, základní penze, než je vypočítáno, jakou mají skutečnou penzi. Eh, z jednotlivých členských států, protože byrokracie je příliš velká. Existují v komisi nějaké iniciativy, eh, které by se soustředily na to, že tyto penzijní nároky eh, jsou vypočítány rychleji a tak by se zlepšila situace těchto lidí. A pan Čabour jako poslední s dotazem. Děkuji. No ano, teďka budu chodit trošku po jehlách, protože vlastně nevím, jestli mám mluvit o minulosti nebo o budoucích projektech. Když bych měl hovořit o minulosti, chci především poděkovat panu Špidlovi, protože je jednou z těch mnoha osob, které když jsme si ho pozvali, tak opravdu přišel do parlamentu, hovořil s poslanci a to je opravdu pozitivní příklad, který bychom rádi, aby přetrval. Nejsem z těch, kteří jsou ve, ve skutečnosti nebo úplně pro mm, přeskum a přepsání směrnice o vysílání pracovníků, ale zatím nikdo nehovořil do hloubky o nových druzích pracovních příležitostí nebo míst, atypická zaměstnání já si myslím, že komise by se měla nad těmito otázkami zamyslit. Nehovořili jsme o také o postižených osobách na pracovním trhu. Já si myslím, že nemůžeme tuto diskusi uzavřít, aniž bychom zmínili o tuto velmi významnou skupinu eh, handicapovaných pracujících. Můžete říct pár slov. Děkuji, pane Špidlo, a děkuji, paní předsedkyně. Pokud je otázky eh, rovnosti nebo respektive shodného odměňování nebo jisté harmonizace odměňování, chci konstatovat, že jsou rozdílné platy v Evropské unii. Dokonce, když vezmete jednotlivé členské státy, tak jsou v jejich rámci velmi odlišné platy, zvlášť v některých. A eh, chci také konstatovat, že existují velké rozdíly v produktivitě práce Čili znovu eh, je třeba si uvědomit, že veškeré ekonomické a sociální aspekty lze, musíme o nich uvažovat komplexně, to znamená ano, v mnohých státech jsou například nižší platy, je ale také pravda, že produktivita práce v nových státech je výrazně nižší. Čili o ta rovnováha mezi platy a produktivitou je, eh, může být daleko odlišnější, než jak se to eh, jeví při prostém porovnání jednotlivých, eh, jednotlivých eh, prvků. Komise má pouze omezené možnosti k tomu, aby působila v tomto směru, ale přesto je využívá jak v rámci eh, evropské, jak v rámci směrnice o vysílání pracovníků, tak v rámci zejména evropského sociálního dialogu, protože po mém soudu nejvýznamnějším prvkem harmonizace je efektivní nadnárodní evropský sociální dialog. A musím konstatovat, že některé výsledky eh, se eh, dosáhly. Čili cíl je posílit ty nástroje, které máme, zejména, směr, zejména aplikaci a dobrou, dobrou účinnost směrnice o vysílání pracovníků a posilovat velmi výrazně evropský sociální dialog. Pokud jde o Eh, směrnice, pokud jde o záležitosti rovných příležitostí, tak víte dobře, že komise sformulovala fade route. V tomto směru eh, pokračujeme v jeho naplňování a eh, musím také konstatovat, že jsme v tomto směru, a já jsem to zmiňoval, dosáhli některých dílčích úspěchů. A považuji za nutné, abychom v tom pokračovali dál. Pokud jde o otázku musím říct, že, jsem se, že se cítím tady jako v dobré parlamentní debatě, protože v parlamentní debatě nemůže člověk nikomu nic nechat zadarmo, protože debata směřuje k tomu, abychom pochopili a osvětlili věci z řady různých aspektů, které třeba nezdílíme, ale to je její obsah. Tato debata je velmi e, dobrá, aspoň pro mě, pro mě připadá velmi dobrá, jsem velmi rád, že se jí účastním ta otázka, ta věc, na kterou jste reagovala, eh, jsem se pokusil pouze eh, jemně narazit na určitou formulaci, kterou použil pan eh, poslanec Serkas, kdy velmi obratně a velmi jemně posunul význam určitého výroku. To bylo vše, to, nevyskytovalo, to nevystihovalo můj pocit zde, který je, musím říct, velmi zaujatý. Řekla jste, zda Eh, to, co já považuji za úspěch, nebo komise považuje za úspěch, jestli budou považovat lidi za úspěch, pracovníci. No tak eh, třeba směrnice o eh, travail anterimér, kde od prvního okamžiku se je zavedeno k rovné zacházení mezi lidmi, kteří jsou v tomto agenturním zaměstnávání a lidmi, kteří jsou v podniku, no tak to si myslím, že je úspěch a těžko to může někdo interpretovat jinak. To je prostě pokrok. Stejně tak eh, komité eh, posílení eh, podnikové rady těžko můžete to vykládat jiným pohledem, než je to pokrok. Můžeme vést debatu o tom, jestli je to dostatečný pokrok. A to už je jiná otázka. Ale že to je pokrok, že to je úspěch, o tom si myslím nemůžeme pochybovat. Jestliže jsme pomocí sociálního dialogu dosáhli směrnice o Eh, pracovních podmínkách v námořnictví, tak je to pro několik set, lidí, několik set tisíc lidí pokrok. Opět můžeme hmm. debatovat, jestli je velký a jestli nemohl být větší. To je jiná otázka, ale je to pokrok. Myslím, že těžko sformulujete a najdete v činnosti komise něco, co komise považuje za pokrok ve smyslu sociálního pokroku v obecném slova smyslu a co ve skutečnosti je eh, špatnou věcí. Možná, že něco najdete, tak eh, budu, eh, samozřejmě jsem ochoten, jsem připraven o tom debatovat. Pokud jde o otázku nad atypické práce, ona byla už do určité míry zmíněna v zelené knize o pracovním právu, ale myslím si, že pan poslanec Öry má upozornil na problém, který je velmi důležitý, protože prostě budoucnost práce a charakter práce se mění. A to má důsledky pro sociální ochranu jednotlivce, ale má to i například důsledky pro financování našich generálních sociálních systémů. Čili to je téma, které se po mém soudu musí jasně objevit, jasně objevit na, další, na další agendě ve věci eh, lidí, kteří jsou, eh, kteří jsou handicapovaní, to je opět otázka, která do značné míry je vázána i na úspěch směrnici o nediskriminaci, protože tam, jak víte dobře, je formulovaná koncepce amenagement raisonnable, což může eh, velmi významně, velmi významně pomoci. A je to opět otázka, kterou je třeba debatovat z řady hledisek. Například po mém soudu velmi významné by bylo eh, harmonizovat eh, tak jednoduché věci, jako jsou různé značky a různé pravidla pro doprovázející eh, osoby v různých železničích, v různých dopravních systémech, v různých zemích a podobně. Čili máme tady celou, celé pole pro činnost, která po mém soudu je komplikovaná a může, ale může přinést, může přinést velký pokrok. Otázky eh, eh, přenositelnosti penzí, tady jsou dvě, eh, dva rozdíly, dvě podstatné linie. První je reglement 883, který byl právě díky po deseti letech, opět chci zdůraznit, po deseti letech, díky enormnímu úsilí všech byl zjednodušen a přizpůsoben současné situaci to je ovšem nikdy nekončící práce, na kterou se musíme eh, znovu soustředit a prostě znovu to projet všechno a znovu hledat eh, další, východiz, eh, další zlepšení. A druhá linie, kde bohužel to byl neúspěch, a to byl neúspěch jak z hlediska komise, tak z hlediska pracovníků, je, že se nepodařilo prosadit směrnici o přenositelnosti penzí v doplňkových systémech protože zatímco v systémech základních je to komplikované, ale je to možné, tak v systémech doplňkových je to prostě momentálně špatně. A to, že jsme neprosadili, to je jedna z odpovědí, je to opět, je, to nemůžu označit jinak než neúspěch, ale je to neúspěch ze všech pohledů, i z pohledu pracovníků. Pane komisaři, děkujeme, že jste zůstal poněkud déle s námi, abyste mohl odpovědět na všechny otázky členů parlamentu. Dařilo se vám odpovědět na otázky všech. Nevím, jestli jste měl pocit, že jste u soudu, ale je to spíše normální vztah mezi tedy eh, výkonnými představiteli a zástupci parlamentu. Jménem všech kolegů vám děkuji za vaši účast dnes na dnešním jednání. oui, oui. pour, oui, que, oui, parce que ce n'est Bien, chers collègues. Tak, milí kolegové, jistě chápete důvody, které nás přivedly k tomu, že máme trošku sklus v našem programu. Není to zrovna mým zvykem a já vím, že je vždycky důležité dodržovat harmonogramy, hlavně pro hlasování. Ale myslím si, že každý chtěl využít přítomnosti pana komisaře a položit své otázky, což bylo možné. Takže přejdeme k sedmičce našeho programu hlasování o zprávě paní Edith Bauer úpravou pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnost v silniční dopravě. Máme trošku problém protože ti, kteří nemají hlasovací karty, by to měli ohlásit. Pak máme druhý problém, že totiž ti, kteří mají staré hlasovací karty, nebudou moci tyto karty použít. A pak je tu třetí potíž, že totiž musíme ověřit, že každá parlamentní skupina má, mm, tady má svůj příslušný počet zastoupen. A že nezahltila náš sál, aby vyhrála. Takže nejprve ověříme, kdo nemá nové hlasovací karty. Tak já jsem tím krásným příkladem. Čili tři kolegové, kteři, čtyři, kteří nemají nové hlasovací karty. Výborně. Tak tyto tři kolegové oznámí, jakým směrem chtějí hlasovat. Tak, můžeme to vyzkoušet, můžeme to otestovat, vyzkoušíme, že všechny karty takzvaně přítomné fungují a že tu není nějaká politická skupina reprezentována více, než je třeba. Dobrá. Takže testovací hlasování. zahajuje testovací hlasování. Můžete klidně hlasovat. Zdržel se. Tak všichni mohli hlasovat. ukončím hlasování. Takže prosím EPP, aby poslali pryč dva lidi. Pane Ory, prosím, určete oběti. Oni si poradí mezi sebou samozřejmě. Teď máme ještě čtvrtý problém, že totiž hlasovací systém byl zablokován nevím kým, ale je zablokovaný. Monsieur Sarkas. Pan Sarkas. Yo le pregunto, señora presidente. chtěl bych se zeptat paní předsedkyně. Já myslel, že nám elektronický systém má zjednodušit život, ale komplikuje nám život. Proč nemůžeme hlasovat bez elektronického systému, když hlasujeme jenom o jedné věci? No, ložíka. No, to je právě ta krása technického pokroku. Pokud budou všichni souhlasit, tak budeme tedy hlasovat zvednutím ruky. Takže poprosím sekretariát, aby dával pozor a aby si to politické frakce kontrolovaly. Kdo je pro zprávu paní Bauer? est contre? Kdo je proti? Qui s'abstient? Zdržel se. Takže máme 53 hlasujících, 24 pro, jo, 29 proti a 0 zdrželo se. ale tady, tady, tady. Ne, tak počkejte, počkejte, prosím, všechny členy, tedy, pardon, všechny členy výboru, ano, aby zůstali na místě, protože budeme muset hlasovat znovu. Ne, musíme znovu hlasovat opravdu, protože bylo 53 hlasujících. Já nevím tedy, jestli ti dva členové EPP odešli, ale my nemůžeme mít 53 hlasujících, když výbor má 50 členů. Omlouvám se. Ale tady opravdu máme problém. Takže mohu poprosit u, politi- u, u politickým zástupcům, aby ověřili z kvóty, své kvóty v sále pan, pan Uri, ano. Já jsem to právě spočítal, nás je 18. Paní předsedkyně, omlouvám se, ale někteří poslanci už odešli, například pan Helmer už tu není. Nesnažte se hrát tuhle hru. Nehraju žádnou hru. A když náš eh, předseda sekretariátu řekl, že nás je 53, bylo to ještě předtím, než někteří odešli. Dobrá, tak zkusíme. Ne, technika teda nefunguje pořád, takže pane Ory, takže vy máte 18 členů, ano. Musíme asi spočítat všechny. Pan Kaza, pan Serkas, máte 13 členů? Paní Arkin, máte šest členů? Ano, šest. Zněla odpověď. Zelení. Čtyři hlasující, je to tak? Pro ECR tři hlasující. GUE tři hlasující. FD dva. A nezařazení, ne, ty jsem neviděla, jeden, výborně. Takže začneme znovu s naším hlasováním. Kdo je pro? Kdo je proti? Et qui s'abstient? Zdržel se. Le vote. Takže 49 hlasujících, 24 pro, 25 proti, 0 se zdrželo. Milí kolegové, milí kolegové, ještě jsme úplně neskončili zasedání výboru. Důsledek tohoto hlasování je, že musíme předložit novou zprávu k tomuto návrhu komise, ale než se rozejdeme, musíme ještě provést jedno hlasování a sice na základě dopise, který byl zaslán rozpočtovému výboru k případu Nokia, předložilo Německo uvolnění prostředků z Evropského fondu pro globalizaci. Návrh dopisu přeskoumal náš výbor, byl vám předán a tak teď bez pozměňovacích návrhů, kdo je pro tento dopis, kdo je pro schválení, kdo je proti, zdržel se, Přijato jednohlasně. Děkuji. Skončím. A příští schůze